Kolleginnen und Kollegen, darf Sie herzlich äh, zu dieser Nachmittag. Kolegyně, kolegové, já bych vás srdečně eh, rád uvítal na eh, odpoledním zasedání. S radostí konstatuji, že toto zasedání vedeme ve spolupráci s naším podvýborem SEDE, dále s eh, zástupci národních parlamentů a jsem velice rád, že zde mohu přivítat Aena Leroy, což je generální tajemník eh, zahraničního servisu Evropské unie. Eh, nedávno mě tady ukazoval fotografii z banky, kde byli generální tajemníci NATO, EU, a další významných organizací. Bohužel eh, s námi dnes nemůže být Michel Barnier, který je dnes v Paříži, co by člen státní rady Francouzské republiky. A bohužel tedy musel dát přednost tomuto termínu. Nicméně my eh, bychom se dnes odpoledne měli zabývat eh, červnovým summitem, který eh, bude pokračováním toho bezpečnostního a obraného summitu z prosince 2013. Je třeba si říci, že zahraničně politická bezpečnostní eh, situace se od roku 2013 dále zhoršila a to je pro nás příležitostí, abychom se touto situaci intenzivně zabývali, neboť Jde také o otázky společných vazeb a hranic mezi národní a evropskou politikou, eh, poněvadž mnohé politiky, zvláště tedy ta obrana, je v hájemství eh, členských zemí, nicméně musíme jednat spolu eh, dá se říci, že eh, členské země vydávají na zbrojení třikrát tolik peněz co Rusko a eh, armády máme dvakrát početnější než ta americká, ovšem ty výsledky jsou poněkud skromnější. A nejsme schopni eh, podpořit soft power Evropské unie, také hard power, abychom byli účinnější. Ta soft power je sice dobrá, ale když vidím, že 60% veškeré rozvojové pomoci pochází z Evropské unie a členských zemí, že pomoc při katastrofách eh, v takových politických táborech na středním a eh, blízkém východě, tady polovina peněz přichází z evropských pokladen. A když to tak všechno vidím, tak si říkám, jestli bychom tedy tu roli eh, global payer, to znamená toho globálního plátce za všechno, eh, neměli eh, také spojit s roli global player, to jest globálního hráče na zahraniční scéně. Určitě nám k tomu něco řekne pan generální tajemník, možná také eh, v souvislosti eh, s permanentní strukturální kooperací, o které se v současné době zatím příliš nemluví. A také eh, musím říci, že nevyužívání možnosti Lisabonské smlouvy je také špatné a já si myslím, že tady ta kooperace například v oblasti v pořizování eh, obrané, obraných eh, materiálů, tak eh, to by také mohlo pomoci. My bychom prostě na Evropské unii měli na této úrovni tedy hovořit jasnými slovy a to v té souvislosti, kdy je jasné, že se národních států. Národní státy má mnoho, mají mnoho důvody, důvodu eh, nezvyšovat obrané rozpočty. Dokonce Velká Británie eh, je dnes ve svých výdajech eh, pod dvěma procenty, čili pod tou cílovou hodnotou NATO. Takže hm, tady musíme jít cestou právě spolupráce a synergii, tak aby zbrojní strategie se neodehrávala na úkor politiky sociální a dalších politik a abychom šli tady tou cestou účinnějšího využívání zdrojů, které máme. To, myslím, je jsou důležité v souvislosti s uděním na Ukrajině, v souvislosti s teroristickými bandami v Africe a na Středním východě. A je to také otázka důvěryhodnosti našich členských zemí. Jedině silná Evropa zajistí důvěryhodné NATO a kolektivní obraná schopnost Evropy je zde skutečně velice důležitá. Evropská unie má šanci přežít pouze tehdy, když všichni členové Evropské unie Eh, budou mít eh, pocit eh, stejné úrovně bezpečnosti. Pokud tu bezpečnost budou jinak vnímat jednotlivé členské země, tak to je konec spolupráce. A tady hovořím zejména o pobaltských zemích a jižní Evropě. A tady je skutečně důležité, aby Evropa byla koherentní, aby Evropa srůstala v jeden celek aby se uplatňovala eh, plně ta solidární klauzule. Pane generální tajemníku, máte slovo. Danke vielmals, Herr Präsident. Äh, liebe Abgeordnete, die Děkuji vám, pane eh, předsedo, vážený eh, dámy a pánové poslanci. Ehm, měla tady, já vlastně zastupuji kolegyně, která je dneska v Číně eh, ke 40. Eh, výročí vztahu mezi Čínou a Evropou. A já bych to přešel do angličtiny, pane předsedo. And, and... Jsem velice rád, že jsem tady mezi vámi. To, o čem dnes hovoříme, to znamená, jak, toto se týká jak evropské, tak národní úrovni. Eh, obrana je v kompetenci členských států, nicméně Unie má svou roli zakotvenou ve smlouvách, může sloužit jako facilitátor a pomáhat v rozvoji kapacit členských států prostřednictvím unijních aktů, jakožto poskytovatel bezpečnosti. Zhoršování Eh, bezpečnostního prostředí bude mít dopady i na obrané korporace a logicky stávající eh, vývoj povede k extenzivnějšímu využití nástrojů obrany a bezpečnosti, takže eh, bude narůstat potřeba v oblasti obrany a bezpečnosti a CSDP bude proto čím dál více použitým. Dnes ráno před PSC, před všemi 28 členskými státy, jsme prezentovali plán eh, eh, Rady Evropy, eh, tedy e, Evropské rady ohledně e, námožní operace e, na záchranu životů a boj proti převaděčům. A my doufáme, že tento plán Rada ministrů zahraničí 18. května přijme a že operace bude moci začít. Kromě toho Eh, jednotlivé politiky musí být v souladu s jednotlivými odvětvími, se znamená, jak se, se jedná o eh, námožní bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, jednotné nebe a další. V rámci přípravy červnové rady, jak všichni víte, eh, předseda Tusk rozhodl, že tedy bude to datum eh, v červnové eh, ponecháno tak, jak bylo původně plánováno. A jak Evropský parlament, tak národní parlamenty jsou významnými partnery Evropské rady a eh, tuto roli budou sehrávat především v souvislosti se zprávou Danchon, a zprávou Kukan Taran, co se týče financování e, obrany a bezpečnostní politiky. A Shodujeme se v celé řadě bodů, ne ve všech, ale teď je tedy klíčový okamžik, kdy potřebujeme ehm, ambicioznější politiku a větší zapojení členských států. A jak jste říkal, pane předsedo, e, e, ta soft power není dostatečná, musí se uplatnit politická vůle, kapacity a prostředky. Eh, zpráva Danjean zdůrazňuje, že Evropská unie potřebuje zvýšit svou efektivitu, eh, viditelnost a dopady a musíme využít eh, závazky představitelů jednotlivých zemí na radě, proto aby byla přijatá konkrétní opatření. Jak před deseti dny rada rozhodla, je to, myslím, plně v souladu s těmito ambicemi. A dokončujeme dva hlavní přínosy do diskuze. Jedná se o zprávu e, o společné bezpečnostní obrané e, politice a e, zprávu o a bezpečnostní agentuře a zpráva komise o obraně z roku 2013 a Oboje e, vysoký představitel a komisařka Pěnkovská to provodí e, cover letterem, kdy e, komise a, že komise a rada spolupracují. Potom bude následovat rada 18. května, kdy společná Evropská rada v červnu by měla tedy jednotlivé dokumenty přijmout. Jak víme, eh, stávající bezpečnostní prostředí vyžaduje, abychom potvrdili deklarace z roku 2013 a aby kapacity byly rozvíjeny eh, v rámci eh, tedy těch mm, požadovaných předpokladů, co se týče politického kontextu, ilegální migrace, převaděčství, obchodování s lidmi. E, to jsou všechno priority a je potřeba nalézt rovnováhu mezi implementací přijatých závazků a předkládáním nových myšlenek. Já bych k tomu něco chtěl říci. Samozřejmě je celá řada témat, která již figurují ve zprávách Donžan a, a Kukantaran. A, eh, eh, je potřeba, abychom realizovali zprávu z roku 2013, je potřeba, aby eh, byl přístup Evropské unie komplexní. Jedním dobrým příkladem jsou třeba pravidelné schůzky CDEA, um, ehm, a tomu předsedá vysoký představitel eh, místo před, eh, komise a tato rada se schází každý měsíc, aby vnější činnost Unie byla konzistentní. Je to velice účinný nástroj. Co se týče misí, eh, tam je potřeba rozvíjet kapacity pro zajištění rozvoje a bezpečnosti. V minulém eh, týdnu byla přijata sdělení na toto téma ze strany komise a eh, členské státy a regionální organizace jsou vyzývány, aby posilovaly své kapacity politika partnerství a zvlášť dynamický eh, aspekt společné bezpečnostní obrané politiky s NATO, OSN, s Africkou unii a tak dále je potřeba spolupracovat, jak k tomu vyzval pan Kimun eh, výměna informací v oblasti kybernetické bezpečnosti, námožní, energetické a, tak dále. A dále ilegální migrace přeshraniční, dále hybridní hrozby e, začínají být významné a je třeba komplexně reagovat na hybridní hrozby, využívat, posilovat odolnost evropských systémů. Spolupracujeme s NATEM, abychom zlepšili e, naše respektivní strategie. Co se týče eh, kolaborativních projektů na rozvoj kapacit, eh, Jednalo se třeba o projekty zaměřené na eh, drony, tankování za letu a celou řadu dalších, kdy vznikají nové programy v Evropě ale v některých oblastech je pokrok velmi pomalý, jako třeba e, těžko dosáhnout čtvrté generace, e, některé oblasti. Zase dneska ta ráno zaznělo o tom, že jestliže eh, má eh, ve středomoří fungovat tedy ten nový program, tak eh, je potřeba, aby tato námořní operace jaksi dosáhla mm, požadovaného stupně a není to lehké. Omezený pokrok se týká také financování společné obrany a, a z bezpečnostní politiky, kdy Mm, na civilní operace je omezený rozpočet, vojenské operace jsou, eh, operace jsou financované v rámci systému Atena, eh, kdy eh, náklady hradí ta strana, kde, která tedy působí nebo kde operace probíhá. A o tom také hovoří obě již zmíněné zprávy o tom, že tedy mechanismus Atena by měl být rozšířen a je jádrem těch zpráv potřebujeme eh, vést důkladnou diskuzi ohledně strategických priorit a eh, hlavní téma na červnovou radu bezpečnosti za prvé eh, strategické vyhlídky. Víte, že v prosinci roku 2013 eh, byla vysoká představitelka eh, eh, požádána, aby vypracovala zprávu o vývoji globálního prostředí. Ta zpráva je na cestě. Je, bude prezentováno na příští radě v květnu a v červnu potom Evropské radě a eh, my bychom si přáli, aby na Červnová rada dala vysoký eh, představiteli mandát pro vypracování strategické eh, tedy evropské strategie. Bude se to jmenovat strategie, nová evropská zahraniční a bezpečnostní strategie, která by měla být přijata v prvním pololetí roku 2016. Poslední je z roku 2003 a byla zrevidovaná v roce 2008, tak to nemůžeme jaksi, je to sice stále zajímavé čtení, ale většina těch aspektů už je někde jinde. A dále k eh, budování kapacit. Eh, kapacity mm, pro výcvik jsou velice významné. Je potřeba vytvořit nový politický rámec pro efektivní, eh, pro mechanismus propojení, vybavenost a podporu pro partnerské země. Toto sdělení bylo přijato kolegiem komisařů minulý týden a teď Eh, je zveřejněná. V podstatě eh, se jedná o ponaučení z jednotlivých misí, hlavně v Africe a jedná se o vyplnění mezer eh, v, v úsilích v určitých oblastech, které ještě vykazují nedostatky a je to spojené tedy s problematikou bezpečnosti a rozvoje, protože, jak víme, není bezpečnosti bez rozvoje a naopak. Takže na tom se pracuje a bude se o této politice diskutovat na příští radě ministrů zahraničí 18. května kdy se začne ráno, začnou pouze ministři obrany, u oběda už budou ministři jak obrany, tak zahraničí a odpoledne tedy ministři pro specifická témata. Co se týče implementace, máme dva pilotní případy, Mali a Somálsko a jedna studie, která se týká architektury míru a strategie eh, z roku 2014, která se snaží zjistit, jaké jsou potřeby v oblasti vybavenosti a jaké eh, možnosti tam jsou eh, ohledně pomoci z Evropské unie. A Třetí část se týká partnerství. Partnerství my musíme rozvíjet především partnerství v oblasti společné eh, zahraniční a bezobranné politiky, kde nás k tomu kontext nutí, abychom obnovili spolupráci s NATO a v některých odvětvích, jako třeba v oblasti námořní bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, eh, eh, politika obrany a bezpečnosti, Eh, síly rychlého, rychlé reakce, plánování, eh, hybridní válka a strategické komunikace. A konečně zůstává známá otázka investic do obrany a zdá se nám, že tady bude nezbytné ještě jak si vyvinout určité úsilí. Všichni si pamatují závazky členských států v rámci NATO. Ty členské státy, které jsou současně členy NATO, se zavázaly Eh, investovat minimálně 2% HDP do obrany a a eh, do obraných odvětví, ale v rámci Evropské unie tato, eh, tyto závazky ještě přijaté nebyly. A další důležité je stimulovat investice do obrany a výzkumu. Hodně bylo už odvedeno v oblasti Evropské obrané agentury a přípravné uh, akce pro výzkum v oblasti obrany. Čili to je spousta práce před námi, ale možná, pane předsedo, já bych řekl, ještě slovo ohledně stále spolupráce, o které vy jste hovořil. Je to jedna z novinek z Lisabonské smlouvy, která umožňuje vytvořit skupinu členských států s vojenskou kapacitou, které by plnily vyšší kritéria a přijala by závazky na vyšší úrovni. Záměrem eh, tady je dospět ke společné podpoře v rámci obrané a bezpečnostní politiky. Zatím ještě tedy toho nebylo dosaženo, ale eh, v rámci pokroku a rozvoje této iniciativy je snaha hledat společné synergie a společné politiky. Jak už bylo prohlášeno v zprávě vysoké představitelky um, eh, o PESCO by eh, se mělo tedy pokračovat v iniciativě na zlepšení evropských kapacit a kapacit na řešení krizí. Kooperativní projekty by mohly být eh, součástí naší strategie. Děkuji, pane předsedo. Bylo to trochu dlouhé, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Tak zaznělo tady toho mnoho. Myslím, že SVČ a vysoká představitelka a její dnešní zástupce Eh, asi nemohou být podezříváni z toho, že by neměli dostatek ambicí a iniciativy. Alain Rua tady připomněl hodně věcí, které jdou správným směrem. Iniciativy paní Mogheriny jsou povzbudivé v tomto smyslu. S ohledem na ty souvislosti, které jste připomněl nám, bezpečnostní souvislosti, válka, konflikty, krize, které se pohybují eh, v okolí našeho kontinentu, mají zatím neznámý dosah a je to vlastně nejhorší situace od té eh, zahájení SBOP před 15 lety. Myslíme, že asi eh, od Červnové rady nemůžeme očekávat příliš. Už nás velice zklamala rada v prosinci 2013 a když vidím, co se připravuje na tu Eh, radu v červnu 2015, tak eh, je to velice daleko od toho, co bychom si představovali. Zase ehm, je to především chyba členských států. Nám je zcela jasné, jaké jsou odpovědnosti v oblasti zahraniční a obrané politiky. V parlamentu jsme to několikrát zmiňovali. Myslím, že ponechám stranou takovou obvyklou eh, diskusi ohledně toho, jestli to má dělat NATO, jestli mají zakročit členské státy. Pravdou je, že žádná z těch eh, současných kombinací není úplně uspokojivá, neumožňuje řešit eh, všechny ty úkoly. Na to nemůže dělat všechno, to je celkem jasné. A členské státy, ani ty nejsilnější mezi nimi, a já jsem francouz, vím, o čem mluvím, také nemohou dělat všechno z hlediska rozpočtu, z hlediska kapacit, z hlediska personálu, z hlediska politické vůle. Takže my potřebujeme tu evropskou um, obranou um, bezpečnostní politiku. Ostatně figuruje i ve smlouvě, tak jako nástroje. A teď je nezbývá ty smlouvy uplatňovat. Vy jste na konci svého příspěvku hovořil o té struktuře PESCO. Ano, o tom se teď už mluví pět let. E, tato struktura je zmíněna v Lisabonské smlouvě, všichni se z toho radovali, ale nikdo nechce na sebe první vzít tu iniciativu a říct si, ano, měli bychom zřídit tuto e, stálou e, strukturální spolupráci, protože v o obrané politice nelze všechno dělat v 28. Pokud budeme čekat, až těch 28 bude na stejné úrovni, budou mít stejnou politickou vůli, tak už neuděláme nic a Evropa bude v těch mezinárodních krizích stejně málo viditelná jako není. Ještě k operacím. Hovořil jste a vysoká představitelka chce provést strategický přeskum operací a misí e, občanských, e, civilních i vojenských. Ano, rozhodně ano protože tento nástroj není uspokojivý. Jak uvádím ve své zprávě, možná až příliš brutálně, ale bohužel ta realita je často ještě brutálnější než ta slova, která já používám. Až příliš mnoho misí EU jsou mise jenom alibistické, to znamená, to jsou mise, u nichž se 28 dohodne na COPS, Eh, obecně to jsou eh, civilní mise, protože ty jsou konsensuálnější než ty vojenské operace, takže se dohodnou na nějaké civilní operaci a to potom umožní někam zapíchnout eh, evropskou vlaječku do místa na země, kolik kde je nějaká krize a můžeme říct si, ano, Evropa je viditelná, Evropa se účastní. Ale když se pojedete podívat na ty mise, tak jak to učinili někteří poslanci, včetně mě v posledních let, tak zjistíte, že ty mise bez ohledu na míru profesionality a nasazení eh, tamních zaměstnanců jsou to mise většinou, eh, které slouží jenom jako eh, taková zástěrka, ale ne mají takový výsledek, jaký bychom očekávali od takto nákladných misí. A strategický přeskum tedy vítáme a vítali bychom také program Train and Equip, protože velice často výcvik umíme. Děláme ho v Mali, pro Somálsko ale to, ta, ta, to vybavení, výstroj, to prostě děláme špatně nebo nedostatečně. A to je přitom to, co chtějí ty přijímající státy. Takže tato iniciativa také jde dobrým směrem. Ale naše mise a naše operace skutečně jsou eh, vzdáleny tomu, jak by měly vypadat vzhledem k bezpečnosti. Ještě stručně k misím a operacím, u nichž má vysoká představitelka od Evropské rady mandát, a to se týká především migrace ve Středomoří. Z koho si tady eh, děláte legraci? komu, eh, kdo má uvěřit, že tady bude probíhat nějaká vojenská operace eh, na potápění lodí eh, těch převaděčů? Představil si někdo, jak by to mělo vypadat, ta destrukce lodí, kdo to bude dělat? Dokonce někteří představitelé vlád hovořili o ozbrojených dronech a zapomněli, že právě kvůli těmto vládám, které 15 let nic nedělají, Evropa nemá žádné vyzbrojené drony a očekává se, že budou až v roce 2025. Jak tedy budeme ničet ty lodě, kde v libijských eh, přístavech, kde to sebou ponese vedlejší dopady, které budou ještě vážnější, to absolutně eh, nedává smysl. Jediná rozumná operace SBOP je námořní operace, jejímž smyslem je odradit a případně, pokud to bude nutné, zachránit lodě, které již na středozemní moře vypluly, ale nemůžeme si dělat iluze ohledně toho, že bychom mohli dělat něco moc víc. Mise SBOP, které máme a o nich se málo hovoří, jsou mise v Africe. Tam, kde jsou vlastně ty země původu a kde jsou cesty, ty, ty eh, trasy eh, nezákonných přistěhovalců. Vlastně do Libie vedou dvě cesty. Z východu, z afrického rohu a potom subsaharská cesta, která jde přes Sahel. Ta cesta přes Sahel tu všichni znají. Jde přes Mali, přes sever eh, Nigeru a ukazuje se, že Evropská unie má civilní policejní misi ve spolupráci eh, s Nigerem, ale my tady potřebujeme skutečný mandát pro boj proti nezákonnému přistěhovalectví ve spolupráci s místními orgány. Protože jakmile se ti migranti dostanou až do Libie, tak už je pozdě. To si musíme um, uvědomit, nemůžeme vojensky řešit migrační problémy, které prostě jsou dlouhodobé a rozhodně se nevřeší tím, že potopíme lodě nebo na, že pošleme nějaké drony nad libejské území. Takže tady skutečně ti vrcholní představitelé zůstávají za očekáváním, oni hodně hovoří, ale nakonec ten mandát, který má vysoká představitelka, je zcela nerealistický. Jediné, co je realistické a na čem se dá trochu pracovat, to jsou ty stávající nástroje, které mají posílit, zlepšit možná trochu upravit, ale rozhodně ne ty revoluční návrhy eh, na vojenskou operaci na ničení lodí, protože uvidíme, když se k tomu vrátíme za rok, za dva, jaké budou výsledky. Eh, navíc myslím, že to ukazuje ten eh, rozdíl, jaký často je mezi těmi oznámeními, která vždy vyjdou ze summitů kde vrcholní představitelé eh, států a vlád hovoří o obraně jen ve velice omezené míře. Obvykle řeší svoje národní problémy. Vzpomeňme si na tu radu v prosinci 2013 a na komentáře pana Camerona, eh, pana Olanda a paní Merkelové. Paní Merkelová byla spokojená, protože ten summit znamenal, že německý eh, rozpočet nebude muset platit ani o euro. Navíc pan Oland byl spokojen, protože Eh, dosáhl toho, aby i více Evropanů se účastnilo francouzské operace ve Středoafrické republice a pan Cameron byl spokojen, protože nevznikla, nevznikl nějaký komisář, který by mohl spustit válku s evropskou armádou. A tady vidíte, jak vlastně ty diskuse jsou prázdné, protože pokud to diskutovali o tomto, tak to se ani nemuseli vůbec scházet. A já se obávám, že ta nadcházející rada bohužel nebude o moc produktivnější, až možná na těch pár věcí, které jste zmínil. Jestli tedy hlas paní Mogheriniové bude dostatečně silný, aby se prosadil, uvidíme. Uvidíme, jestli to, co vy jste nastínil, ta témata, na, kterým, na kterých jsme pracovali, na kterých pracoval třeba kolega Kukan, jako je především financování těchto záležitostí, financování výzkumu a vývoje, protože to žádá náš průmysl, financování zahraničních operací, to chtějí eh, vlastně lidé, kteří v tomto pracují a členské státy. Jestli u těchto témat eh, členské státy jsou připraveni, eh, připraveny učinit pokrok, to já nevím. Uvidíme, jak to dopadne, ale skutečně se obávám, že bychom si neměli dělat veliké iluze ohledně eh, této rady. Myslím, že ty um, teologické diskuse musíme nechat stranou. Nikdo dnes v Evropě není sám schopen čelit výzvám v oblasti bezpečnosti ani na východě, ani na jihu. Ty výzvy byly, eh, nikdy nebyly tak významné jako nyní z hlediska jejich charakteru i z hlediska jejich dosahu. A pokud vrcholní představitelé států a vlád to nezačnou řešit eh, dnes, tak zítra už bude pozdě a oni vlastně už ani tady pak možná nebudou, aby mohli řešit bezpečnostní otázky. Pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane generální tajemníku, vážení kolegové, vážení hosté z národních parlamentů, vítám tuto příležitost eh, zabývat se otázkami společné bezpečnostní a obrané politiky a jejího financování. Já jsem zpravodajem Evropského parlamentu spolu eh, s mm, kolegou z rozpočtového výboru pro tyto záležitosti. Pokud jde o tuto zprávu, my jsme o ní už hlasovali na výboru AFET a teď eh, eh, ještě tento měsíc bychom měli na plenárce na Štra- ve Štrasburku hlasovat o této zprávě. A dovolte, abych tedy nejprve poukázal na nejdůležitější otázky, které jsou předmětem této zprávy. Uh, financování bezpečnosti a společné bezpečnostní a obrané politiky. Evropská unie čelí bezprecedentním výzvám a hrozbám pro její bezpečnost. Všichni známe situaci u východních sousedů, už jsme to tady eh, dnes probírali, ale pak tady jsou také hrozby související s nestabilitou v Africe a na středním východě. Červnový summit by se měl těmito otázkami zabývat a měl by definovat cestovní mapu pro užší spolupráci eh, v oblasti evropské bezpečnosti a obrany. Tady bych souhlasil s velice realistickým pohledem pana Danžána na nadcházející summit. SBOP dlouho byla výzvou pro naše eh, ambice i omezení. Na jedné straně jsou tady rozpočtová omezení a vedle toho největší výzvy vidím v posílení efektivity a flexibility SBOP, jejich misí a operací. Je třeba zajistit větší konzistenci a transparentnost financování této politiky. To znamená, že budeme muset zjistit, jak vytěžit maximum z poměrně omezeného rozpočtu na SBOP. Je třeba najít a určit ty hlavní problémy a snažit se navrhnout efektivnější a transparentnější způsoby financování politiky. Ve zprávě kterou jsem zpracoval spolu s kolegy z rozpočtového výboru, jsme navrhli několik opatření, která by mohla podpořit eh, úsporu nákladů, eh, konzistenci a transparentnost ve financování SBOP. Pokud jde o úsporu nákladů, v této zprávě podporujeme opatření, která zkracují finanční postupy a zajišťují větší flexibilitu finančních pravidel, zejména pokud jde o civilní mise. Zároveň eh, navrhujeme zlepšit efektivitu nákladů a urychlit eh, rozmistěvání civilních misí tím, že se eh, vytvoří určitá centra služeb, protože myslím, že potřebujeme centrální podporu pro mise SBOP. Pokud jde o konzistenci a slučitelnost, to je bod, kde vyzýváme k více synergiím, především mezi civilními a vojenskými misemi. Je to možné. Jsou oblasti, kde takovéto synergie by byly relevantní, zvláště pokud jde o dopravu, logistiku nebo zabezpečení misí. Pokud jde o financování vojenských operací, přes výzkum eh, aténského mechanismu nebo mechanismu Aténa eh, přinesl určité výsledky, ale těch hmatatelných výsledků je méně. A já doufám, že nadcházející rada v červnu se k eh, těmto otázkám vrátí a přinese konkrétnější výsledky. Zatím naše návrhy jsou takové, že bychom podpořili otevření Atény k finančnímu řízení a k příspěvkům z třetích zemí a e, mezinárodních organizací pro takzvané společné nebo smíšené financování, které by doplňovalo nebo řešilo některé náklady misí. Transparentnost a odpovědnost. Ehm, v neposlední řadě zpráva zdůrazňuje otázky transparentnosti a odpovědnosti za financování SBOP. Když hovoříme o větší flexibilitě u finančních pravidel, tak zároveň bychom měli zmínit, že toto musí jít ruku v ruce s transparentností a průhledností finančních otázek týkajících se misí. Jsem rád, že máme možnost diskutovat i o finančních aspektech, aspektech SBOP. Měli bychom si být vědomi toho, že je ještě třeba hodně udělat v této oblasti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Uh, Artini, Mr. Massimo Artini Pan Massimo Attini z římského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, děkuji za toto zasedání. Je to poprvé, co mám tu čest účastnit se vašeho zasedání a musím říct, že je to velmi poučné. My teď máme možnost debatovat s Evropským parlamentem, jakož i s parlamenty členských zemí a šířit tato témata dál. Chtěl bych poděkovat zpravodajům, kteří odvedli velmi účinnou práci. Já bych se rád soustředil na témata, eh, která projednávaly jednotlivé parlamenty v Atenách, v Římě a v Rize. Jsou to témata důležitá a v podstatě jsou to úvahy o tom, jak vybudovat evropskou ochranu. My se můžeme odvolovat nejenom na různé workshopy, které se odehrály na meziparlamentních zasedání. Jde mi tady o Rigu. Chtěl bych poděkovat Itálii, Francii, Nizozemí, neboť e, zde vzešel požadavek, aby se využívaly nástroje podle článku 44 a 46 smlouvy o Evropské unii. Chtěl bych být stručný, ale zároveň bych byl rád, kdyby se toto opakovalo na příští zasedání. Vysoká představitelka Mogherini to už také vyjádřila velmi jasně. Jde o proveditelné scénáře. Je třeba si uvědomit, v čem spočívají problémy a je třeba také hovořit o financování. Atenský mechanismus totiž nezafungoval a proto předpokládám, že o financování bude řeč v červnu na summitu. Článek 44 lze totiž použít také v oblasti financování. To vyplynulo už ze závěru v Rize a já bych to rád ještě jednou potrhnul, neboť tady je třeba, abychom v tom pokračovali. vyhodnocení finanční části eh, myšlenky společné armády, tak tady eh, také se vůbec nedaří docílit pokroku. A pokud ho nedocílíme zde, tak se nedocílí také jinde. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Leroy, a děkuji také kolegům, kteří již hovořili. Já se zcela shoduji s analýzou například kolegy Danžána, k tomu není co dodat. Jestliže v prosinci 2013 jsme si snad ještě mohli dovolit to, aby Evropská rada pouze převzala závěry ze setkání ministrů Eh, ministrů obrany. Tak to bylo ještě v době před ukrajinskou krizí, v době před islámským státem. A já si myslím, že dnes tedy si eh, členské země nemohou omezit na stejnou metodu, tedy na pouhé převzetí závěru ministrů obrany z 18. května. Tady je třeba, abychom jednali v souladu s naší smlouvou a můžeme dělat mnoho. A já bych eh, chtěl říci to, co už tady zaznělo, že eh, stálá strukturální spolupráce je cestou vpřed, abychom se dostali tam, kde bychom chtěli být, abychom eh, si uvědomili, že ani finančně, ani logisticky nemůžeme jednat ad hoc. Je třeba, abychom Eh, si dlouhodoběji uvědomili, eh, jaké máme povinnosti. A konec konců i eh, američané, naši partneři, by byli velmi rádi, kdybychom byli schopni tedy nějakých výkonů, protože zatím jsme taková nějaká nepřehledná mozaika čeho si co dohromady dává smysl. Takže kdybychom byli i z hlediska Ameriky poněkud eh, přehlednější a schopnější eh, se eh, postarat o věci, o které se starat máme, bylo by to lepší. A ještě jednou, prosím, k Aténa, k Aténě, vneste tyto, tuto problematiku do, na půdu národních parlamentů. Protože nemůžeme eh, chtít, že, aby eh, se eh, náklady platily tam, kde, kde vznikají. Tady my musíme fungovat jako společenství. A já si myslím, že Eh, zatím tedy to, co máme, tak opravdu eh, nevede k cíli. Jestliže by jedním z výsledků mělo být to, že Aténa by vedla eh, k vytvoření nové, schopné pracovní báze, tak to by bylo skutečně dobře. Mr. Kaczakala from the Sejm in Poland, then Mr. Lee. Pan Čekala ze, Sena, ze Sejmu v Polsku. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě, že eh, letní summit EU eh, e určitě nevyřeší úplně všechno, ale aspoň nějakého pokroku by mělo být v, v oblasti úsilí a jednoty. Dnes není pochyb, že potřebujeme novou bezpečnostní strategii a taková, která by měla být daleko širší, poněvadž i ta bezpečnost má širší definici, ale klíčem by samozřejmě měla být společná bezpečnostní a obranná politika. Přímo před očima probíhá změna evropské bezpečnostní architektury. Proto nová strategie by měla být komplexní a měla by eh, obsahovat aspekt jak ten jižní, tak ten východní. V Polsku po roce 89 jsme doufali také eh, v demokratické proměny v Rusku. Nicméně po té, co se nám předvedlo, co se děje na Ukrajině, je jasné, že Putin má tři cíle. Chce návrat impéria, za druhé chce eh, rozklížit Unii a oslabit Unii pomoci jednotlivých členských zemí a dále eh, chce eh, narušit spojenectví Evropy a Spojených států. To znamená, že má čas na to, aby si vytvářel eh, cestu na Krym. Má čas, eh, úspěchem bude pro něho i to, pokud ten konflikt na východě Ukrajiny zamrzne. Čili jsou to všechno výzvy, eh, ke kterým se musíme postavit čelem. A je třeba se podívat na dopis paní Mogherini. Měli bychom mít eh, účinnější a viditelnější společnou branou politiku. Zejména eh, jde také o posílení evropského eh, obraného průmyslu i trhu. Pan Brok říkal, že celkově vydáváme na obranu více prostředků než Rusko, ale prosím uvědomme si, že během osmi let Evropská unie vydala na výzkum a vývoj 40 méně než na eh, vojenské výdaje. Eh, my eh, v Polsku usilujeme o to, aby vojenské výdaje dosáhly 2 HDP. A co je třeba dělat? Je třeba více spolupracovat s NATO, ale tak, abychom tady neměli duplicity v plnění úkolu a výzvy na to. A také je třeba si uvědomit, že e, je třeba tak, aby se zvýšení vojenských rozpočtů nezapočítávalo do e, deficitu státních financí. To by bylo možná dobré zvážit. A pokud chceme být účinní, musíme být solidární, protože silní budeme tehdy, když budeme hovořit jedním hlasem. A to tedy my to možná víme, ale musíme si to pořád připomínat. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Já mohu říci, že tady jde o eh, síly, které nejsou buď to pro NATO nebo pro Evropskou unii, ale prostě má být o síly, které mohou být dispozici těm i o něm. Pan kolega Líc. Děkuji, pane předsedo právě to, co jste řekl. E, to je ta, ta kotva, kolem níž mohou vznikat synergické efekty mezi dalším vývojem Evropské unie a její bezpečnostní politiky a mezi rozvojem, dalším vývojem NATO. Ano, a na to musí být nový způsob e, myšlení. Musí vzejít impulzy Eh, poněvadž máme zde určitou, určitá omezení, pokud se týče obraných rozpočtů, ale skutečně je, eh, aby, je třeba, abychom se zamysleli nad tím, co vlastně nám všechno umožňuje Lisabonská smlouva. Tady je obraná dimenze, která se dosud nenaplňuje. A eh, to je problém pro Evropský parlament i pro členské země. Tady máme projekty, kde se to začíná naplňovat dvoustranně nebo třístranně prostřednictvím eh, budování společných kapacit a také eh, v oblasti tedy hlavně vojenství a mm, také jde o sdílení prostředků a Eh, kombinace prostředků, tedy sharing and pooling. Také Atena, myslím si, že je eh, de facto eh, dobrý přístup v ohledu parlamentní kontroly, parlamentní výhrada, tomu říkáme v Německu. My třeba v Německu máme 16 spolkových zemí, které Eh, také eh, se do té otázky trošky, trošku zapletli. Eh, v současné době se debata nachází na stadiu Bílé knihy. My máme různé kultury a naše politika musí být strategická. Také máme tady nové impulzy prevence konfliktů a to se musí vejít někde do Eh, mezi obranu a zahraniční politiku. A také, když hovoříme o poolingu, sharingu a také rozvoji kapacit, eh, tak eh, s tím souvisí také exporty zbraní. Čili tady opravdu potřebujeme se o tom bavit, abychom mohli společně strategicky fungovat. A příští kroky musí vycházet jak z národních států, tak z úrovně evropské. Já tady doufám, že 18. května odtud vzejde takový ústřední impuls, ale e, situace, jaká je nyní, by se měla vyžít k tomu, abychom e, vypracovali jakousi cestovní mapu. Proto e, si říkám, jak třeba vidíte postavení Evropské obrané agentury měly, měly by tam být například eh, větší zastoupení národních států, nebo eh, jak to vypadá s těmi nejlepšími praktikami. Děkuji. Nyní pan Kristian eh, Norheim z Norska. Mr. Chairman, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost říci pár slov za norskou stranu. Nejsme členy Evropské unie, ale Norsko je silně integrované a vyznává stejné hodnoty, které jsou základem evropské integrace. Spolupracujeme s EU i s členskými státy EU, protože sdílíme společné hodnoty a hledáme společná řešení pro společné výzvy. Také Eh, si uvědomujeme zvýšenou odpovědnost EU a podpo, nutnou podporu ze strany členských a partnerských zemí eh, v Evropě a mimo ní. Jak už zaznělo v rámci jednotného sdělení samitu NATO v Velisu, kdy ruské agresivní eh, akce vůči Ukrajině představují pro Eh, Evropskou unii eh, a pro Evropu silnou výzvu. Je, my si to uvědomujeme a musíme podle toho jednat, aby slova eh, aby po slovech následovaly činy. Naše zahraniční a obraná politika je silně zakotvená v NATO a z našeho pohledu NATO není méně významné ani méně relevantní, naopak je eh, relevantnější a významnější, ale Evropská unie také a role Evropské unie v oblasti bezpečnostní politiky také. V nadcházejících letech bude také význam EU narůstat v oblasti bezpečnostní politiky. Norsko úzce spolupracuje s EU v celé řadě oblastí, včetně oblastí spojených s politikou zahraniční a obranou. Spolupracujeme v oblasti boje s terorismem, eh, lidských práv od zbrojení, nešíření zbraní eh, a v rámci Radě Evropy a dalších. A často se sami připojujeme k restriktivním opatřením přijímaným v rámci EU. V loňském roce jsme splnili 94% všech výzev a budeme stát jaksi eh, na straně našich evropských partnerů také ve všech akcích vůči Rusku a Ukrajině. Jsme zapojeni do řady ak- operací eh, na Balkáně, v africkém rohu eh, v, v, a v dalších zemích. Máme bojové jednotky Eh, v jednotlivých misích a také jsme eh, reagovali na výzvu, abychom eh, v souvislosti s Ukrajinou je důležité, aby existovala politická vůle bojové jednotky používat relevantním způsobem. Co se e, týče obrany, je také důležité, aby tady byla vůle e, investovat a e, výdaje do obrany více peněz a lépe, lépe využitých peněz a prostě ta situace se musí odrážet v našich rozpočtech a také jsme pro pooling and sharing a více spolupráce, to, což bude nezbytné v nadcházejících letech. Velice eh, si vážíme pozvání, abychom se zúčastnili této diskuse na závažná témata. Přestože Norsko není členskou zemí Evropské unie, Velmi úzce spolupracujeme, máme společné hodnoty, jak jsem říkal na začátku, takže první, co jsem, co uděl, jsem udělal dnes ráno, když jsem přijel z Osla, bylo, že jsem si připnul eh, na sako eh, v norskou vlajku spolu s evropskou vlajkou, protože snad nikdy nebyly ty bezpečnostní výzvy pro nás společně tak významné jako dnes a je potřeba si to pamatovat. A na závěr bych chtěl říci, že nesmíme zapomínat na Arktídu. Vaše zájmy v této oblasti jsou také velmi významné. Děkuji. Thank you very much. Also you are more than welcome. Děkujeme a jste naprosto vítám, ví, vítáme vás tady eh, v naší rodině. Doktor Tenok má teď slovo. Uh, Děkuji. Ehm, pro EKR červnová rada bude příležitostí Eh, vyjádřit se tedy k otázce EU eh, e a my bychom neradi, aby to byla záminka k větší integraci v oblasti obrany eh, jak ke zprávě k našeho přítele pana Donžana se David Cameron jasně vyjádřil. Je to velké téma v rámci UKIPu, v rámci předvolební kampaně, ale pochopitelně vnímáme ty hrozby v, z pohledu expansionismu Ruska, Boko Haram, Haram, um, um, islamisté a tak dále. A také si uvědomujeme úspěchy a operací jako Atalanta a podobně. Eh, eh, každopádně společná bezpečnostní a zahraniční politika je, eh, musí být ale předmětem konsenzu a nikoli nějaké centralizované organizace v rámci EU. A v případě, že je koordinace nutná, potřebuje potřebujeme eh, sdílet eh, eh, spravodajské informace, potřebujeme zlepšit kapacity. A mám tři otázky. Za prvé, velice rád jsem tady vyslechl norského kolegu a chci se zeptat, zda v radě se dělá něco Ehm, my teď máme eh, volby, já doufám, že náš premiér bude znovu zvolen, tak jaké mechanismy bude mít Spojené království k tomu, aby se mohlo účastnit iniciativ SPOP a jestli třeba budeme moci mít takové uspořádání, jako to má Norsko. A co se a další otázka, do jaké míry vy máte pocit, že růst SBOP podkopá naše transatlantické partnerství se Spojenými státy a s Kanadou v rámci NATO. A co se týče toho dvouprocentního e, cíle v rámci rozpočtu, některé státy jsou na tom lépe než jiné. Já oceňuji nárůst výdajů na obranu v Pobaltí, zvlášť v souvislosti s hrozbou ruské agrese, ale e, jinde zase jsou e, přijímány další rozvojová opatření a jak to vidíte v rámci pooling a sharing, je do jaké míry si myslíte, že se dosáhne těch potřebných úspor, které zajistí, že tedy bude potom lež, lépe náš rozpočet na obranu využití. Thank you, Elmar. Uh, the... Děkuji, vážení kolegové. Především bych chtěl uvítat slova a myšlenky pana Leroy i zpravodajů. Mám dojem, že prostě něco se děje a červnový sanit, summit možná nenaplní všechna očekávání, která bychom si přáli, ale rozhodně ten proces už nastartoval minimálně v rámci ehm, summitu NATO. Pozorovali jsme, že řada členských zemí v NATO ohlásila značné eh, nárůsty rozpočtu na obrany, včetně mojí země Maďarska. Maďarsko v následujícím finančním rámci přislíbilo zdvojnásobit výdaje na obranu. Takže probíhá úvaha o radikálně novém bezpečnostním prostředí eh, a prostě eh, dochází k tomu, že eh, jak si i, i uvnitř Evropy hrozí válka. A to má své dopady nejenom na členské státy, ale má to zřejmě i dopady na rozhodování v Evropě. Takže vítám myšlenku, přípravy nové bezpečnostní strategie, nebo jak jste říkal, zahraniční a bezpečnostní strategie. Ano, strategie z roku 2013, která byla revizovaná, revidovaná, mezi tím už je opravdu překonaná. A děkujeme za uh, zdůraznění perspektiv, které nás čekají. Paní Mogherini rozhodla, že uh, bude ten postup dvoufázový, čili první fáze do červnového samitu, ale potom to zřejmě bude tak, jak vy jste navrhoval, že pak nás čeká ještě celý další rok a my bychom mohli hovořit o metodice vytváření této nové zahraniční a bezpečnostní strategie. A já si myslím, že teď jsou e, dobré okolnosti vzhledem k tomu, že jsme tady z národních parlamentů, protože jak už tady zaznělo, členské státy jsou tou hybnou silou těchto procesů. Takže by bylo velice užitečné, e, e, když že vy, generální techniku, byste mm, nastínil nějaké plány, jakým způsobem by se mohly národní parlamenty do celého toho procesu zapojit v tom nadcházejícím roce, protože to nepochybně bude, bude užitečné. A my doufáme, že všechna ta témata, která tu zazněla, Lisabonská smlouva, financování, eh, zásadní problémy, které zmínili zpravodajové, to všechno by mohlo být zahrnuto do té nové bezpečnostní strategie a národní parlamenty by také eh, mohli mm, jaksi mít ta, ty politické scénáře a ovlivňovat je. Takže mnohokrát děkuji a těším se na vaše doporučení a rady, jak bychom mohli spolupracovat. Děkuji. Thank you very much. No. Děkuji mnohokrát. Teď potom pan Nart. Od pana Danžána se toho mnoho naučíte, když ho posloucháte, protože to, co říká, to obsahuje mnoho smysluplných věcí. Já bych předseda, máme ještě devět řečníků, takže bych jenom poprosil, abychom se teď drželi minuty a půl, aby všichni se dostali ke slovu a aby pan generální tajemník měl čas na odpověď. Děkuji. Pokusím se, pane předsedo. Hlavní problém, který máme, je vlastně, u toho tranzitu je eh, kontrola eh, míst, protože pokud znáte Saharu, tak víte, že ti migranti se tam pohybují ve velkých eh, kamionech a vlastně procházejí přes určitá místa a je tedy eh, třeba kontrolovat jednotlivé oazy. Eh, samozřejmě řešením, jak říká pan Danžan, není bombardovat lodě v libijských přístavech, to je zcela nesmyslné. Je třeba blokovat přístupové cesty. Ale co Evropa dělá? Evropa se spolehá na francouzskou armádu nikdo vlastně nic nedělá, dělá to jenom Francie se svými prostředky a potom je eh, tady věc z toho, že tady vznikají ty problémy, které dobře známe. Kromě řečí musíme také jednat a jediný, kdo jedná, je Francie. To je třeba uznat, je třeba jim za to poděkovat a také musíme mít na paměti naše eh, oznamení, eh, omezení. A Problém je, že my prostě mluvíme, připravujeme dokumenty, ale v terénu jediným, kdo jedná, je Francie. E, takže dodržel jsem to, pane předsedo. Then. Very good. Ano, velmi dobře. Pan Varnabas z Kypru. Kýre Proedre, kýre Proedre, Jenke Gramatea,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 My bychom potřebovali tedy právě takovou politiku, kterou budou moci členské země prakticky používat, prakticky se na ně spolehnout do budoucna v případě hrozeb. A tady je třeba ještě eh, vysvětlit, v jakých oblastech a kde přesně můžeme využít společnou bezpečnostní a obranou politiku. Nemůžeme ignorovat to, že už došlo k značnému posílení spolupráce a vůle ke spolupráci eh, v obraně bezpečnostní věci. Ale eh, ono eh, je špatné, že tato karta se dá využít například vůči Rusku, ale třeba už ne vůči Turecku, které porušuje mm, územní integritu Kypru, členské země. Jde nám o mezinárodní stabilitu, ovšem zde se e, věci velice posunuly po vypracování společné bezpečnostní obrané politiky. Tady je e, třeba zohlednit nejnovější vývoj. Pozitivní samozřejmě je, že jak v rámci EU, tak v dalších oblastech se prosadilo to, že k novým výzvám budeme přistupovat globálně a to znamená, že můžeme spolupracovat se širokým spektrem partnerů. Můžeme třeba nyní očekávat eh, výrazný pokrok v oblasti obraně bezpečnostní politiky tak, aby eh, to odpovídalo eh, aby to tedy odpovídalo očekávání občanů? Může něco takového vzejít eh, z následujícího sametu? Děkuji vám. Mám konkrétní otázku, poněvadž času není mnoho. Bylo již řečeno, že jsou tady otázky vojenských prostředků a jejich použití. Říká se, že na červnovém summitu eh, by měly být spuštěna, měla být spuštěna příprava opatření na evropský vojenský výzkum. A to by se mělo týkat nejenom tedy eh, prostředku duálního použití, ale také přímo pro vojenské účely a v příštím rozpočtu by už měla být vlastní kapitola eh, v rozpočtu na, eh, v evropské rozpočtu na zbraní. Mě by, se, mě by zajímalo, jestli tady eh, výzkum, vojenský výzkum nespadá pod společnou bezpečnostní obranní politiku a jestli tedy nespadá při, pod příslušný článek smlouvy, který za, zakazuje výzkum a vývoj přímo ve vojenské oblasti. A co se týče Atény, tak eh, třeba eh, to, že eh, tady národní, národní parlamenty tady zasnívají z nich komentáře, jako že jsou de facto výjezdní národní úrovně. Toto je ovšem, my jsme v demokrati, demokracii a e, prostě Atena e, to by mohla být ne, to by mohla být, to by mohla být nový, nový přístup, tedy, já nevím, aby to nešlo vymazávání e, k, připomínek z národních parlamentů. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit souhlas s tím, co řekl pan Danžan. Určitě nemůžeme tu tragédii ve Středomoří vyřešit vojenskými prostředky. To skutečně by mělo být stažno tento návrh, protože to bude jen přilívání oleje do ohně. Já mám otázky eh, k některým záležitostem. Uh, to, o čem se rozhodlo na summitu v prosinci v roce 2013, to je ten program dronů pro Evropskou unii. Parlament přijal usnesení, kde požadoval, aby byl vytvořen právní základ. A mě by zajímalo, jaká je situace s tímto právním základem pro drony. Dále hodně se hovoří o obraně a o nedostatečné efektivitě stávajících obraných prostředků. Hovoří se hodně o množství, ale málo o kvalitě. Už celé roky se mluví o pooling a sharing. To je věc, která by měla být nějak zapracována eh, a zajímalo by mě, zda to bude zařazeno na pořad jednání červnové rady. Další otázka. A to jsou struktury pro řízení krizí. Přednedávnem jsme v parlamentu hovořili o povinnosti eh, nebo snaze nepřekrývat se s paralelními strukturami. Pro zelené je to velice důležité. A je tedy třeba posílit civilní mise, civilní zásahy. Neměli bychom příliš směšovat civilní a vojenské akce. A je tady otázka, toho, jak to vypadá. Já jsem už 17. prosince poslala dotaz na radu, ale nedostala jsem odpověď. Jak je to s tím návrhem eh, vysoké představitelky z červen, vysokého představitele z července 2011, kdy šlo o vytvoření eh, jednotky pro civilní a vojenské plánování. Já stále nemám odpověď na tyto dotazy. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak víme, máme eh, vlastně strukturu Eurocorps, což je tedy mezinárodní jednotka, která je certifikována pro účely NATO i EU a eh, je vlastně vznikla Uh, už v roce 1998 a může být rozměstňováno pro operace EU, NATO nebo OSN. Pravděpodobně od začátku příštího roku tato složka respektive eh, země zastoupené v této složce budou zastupovat eh, zhruba polovinu evropských obyvatel. A já si kladu otázku, jak tuto složku zapojit do uh, vojenské spolupráce EU, jak z toho vytvořit něco konzistentnějšího, co bude mít skutečnou e, kapacitu, velicí struktury a lepší vlastně e, systém e, toho rozměstňování. Můžete se o tomto zmínit? A za druhé, pokud jde o přijímání rozhodnutí, žádáme Evropskou komisi, respektive příslušného komisaře, aby připravili dokument nebo program o informační válce nebo nepřátelské propagandě, protože země EU takovéto propagandě stále více čelí, zvláště ze strany zemí, které mají jiné představy o Evropské unii. Jak je tomu eh, s eh, vnější dimenzí této informační a propagandistické války, v níž se EU nachází, eh, a to ne z vlastní vůle jsou nějaké plány týkající se této problematiky? Děkuji. Kolegs. Uh, Vážení kolegové, musím souhlasit s kolegou uh, Danžánem a jeho závěry, že předchozí uh, rada pro obranu byla velice neuspokojivá. A pokrok byl velice pomalý, evidentně pokulháváme za dosavadním vývojem. Příští rada bude v červnu a já k ní mám tři náměty. Za prvé, musíme jasně a jednomyslně uznat zásadní změny v prostředí eh, bezpečnosti a stability v souvislosti s Evropou. Stále více konfliktů se objevuje v sousedství Evropy, různé stabilní systémy byly narušeny a jsou tedy problémy na různých úrovních. Naše základní evropské hodnoty jsou předmětem útoku islámských teroristů. Za druhé potřebujeme jasnou reakci. Smutná pravda je, že Evropa eh, ne platí dostatečně na své obrané potřeby. Vlastně minulý summit řekl, že je třeba, nebo summit ve Velsu řekl, že je třeba omezit snižování rozpočtu na obranu ale jenom tři země EU plní ten dvouprocentní limit na e, obranu. A pro tento rok zřejmě už to bude jenom jedna země, která splní ten dvouprocentní limit a sice Estonsko. E, takže e, pro nás je to možná povzbudivé, ale to nestačí. A ten můj třetí návrh se týká modernizace nebo zvážení e, nějaké vzájemné klauzule o vzájemné pomoci ve smlouvě. Protože čelíme různým asymetrickým útokům a různým moderním způsobům agrese a je třeba k tomu přihlédnout. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, pane generální tajemníku, abych splnil časové omezení. Vidíme, že očekávání evropské veřejnosti jsou značná. Podle eurobarometru v roce 2014 16 Evropanů bylo pro vytvoření společné politiky bezpečnosti a obrany. Čili to je zvlášť e, složité téma, kde hlavy eh, států nemají o to zájem. Jedině Francie konkrétně eh, zajistila, že naše obrana nás může bránit nebo a, a ve strategických, prostě ve strategických místech. Takže 25. a 26. června na Evropském summitu bychom měli přistoupit ke konkrétním akcím. Tak se chci zeptat, jestli byste mohl nám říci, jaký systém vy jako generální tajemník vnější služby můžete vytvořit proto, abychom měli rychlejší společnou eh, SBOP která je v současné době naprosto děsivě pomalá. My jsme v podvýboru pro obranu měli různá slušení, vy, vypracovali jsme to v posledních týdnech a pokaždé naši partneři, vojáci z Evropy eh, právě říkali, že ten systém je strašně pomalý, ta aplikace eh, SBOP. A my jsme to sami zažili, když jsme byli třeba za Evropský parlament na dele, s delegací ve Střední Africe Eh, tam eh, zapojení těchto misí, třeba EUFOR nebo mám RCA, ukazují, že málo která evropská země eh, je ochotná do toho vložit tolik mužstva nebo tak aktivně se zapojit, protože třeba v EUMAM zatím ještě nejsou ani naplněné stavy a přitom perspektiva byla spíš pozitivní, před pár měsíci. Takže myslím si, že jsou to právě tyto nedostatky, včetně těch technických nedostatků, eh, kde bychom mohli eventuálně při příležitosti samitu vaším prostřednictvím pokročit. Samozřejmě a, a s, při, se zapojením paní eh, vysoké představitelky, která je velice mm, aktivní a to my oceňujeme jako eh, europoslanci i samozřejmě jako národní poslanci zde přítomní v sále. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že obraná bezpečnostní politika je politikou mimořádně významnou. Jde o oblast ožehavou a obtížnou s mnoha parametry tato politika musí být výsledkem spolupráce a také jednomyslnosti. To je předpoklad. A z tohoto hlediska eh, se stavím skepticky k tomu, co říká pan Danjean, totiž, že některé státy Eh, nesou větší zodpovědnost než jiné. A mě by zajímalo, proč to řekl, co tím myslel. Mohl bych dostat vysvětlení? Možná eh, teď, když máme stálou spolupráci, eh, máme tady Evropu dvou rychlostí, kde jsou některé země rovnější než jiné a očekává se od nich, aby pouze přikyvovali a tleskali tomu, co jiní rozhodnou. No tak to nejde. Merci, monsieur le président. Ça fait... Děkuji, pane předsedo. Je to mnoho otázek, ale já jsem myslím, tady slyšel přesně to, co cítíme. To znamená, že veřejné mínění eh, je mm, jaksi významnější než vlády, ale je to také souvislost s tím kontextem, s nárůstem hrozeb, s konflikty v našem sousedství, takže veřejné mínění je si toho vědomé. A tak se nacházíme ve fázi, kdy jaksi není eh, na čase eh, bezpečnostní a obranou politiku eh, tlumit, ale naopak rozvíjet. Ehm, ten summit v červnu samozřejmě bude významný, ambice jsou zatím omezené, ale je to klíčový milník, myslím, na e, trase nebo tím se, se směřováním, které, myslím, e, je příznivé a e, všichni se, myslím, na tom shodujeme. I paní Mogherini je zastánkyní posílení SBOP a ona je velmi motivovaná v tomto směru. Takže pokaždé, když navštěvuje jednotlivé státy, tak o tom hovoří a když navštěvuje členské státy, tak vždy eh, se snaží setkat se zástupci národních parlamentů také chodí často sem k nám, ale tedy i nebo sem do Evropského parlamentu, ale také tedy do parlamentů a na ministerstva obrany a a zahraničních věcí členských zemí. Tak když říkám, že veřejné mínění je připravenější než vlády, když pan Juncker měl interview v německých novinách a hovořil o evropské armádě, tak vlády s tím měly velký problém, ale veřejná mínění celkem byla mm, eh, rozuměná s touto dlouhodobou vizí, ale to je jenom taková poznámka na okraj. Takže eh, pak jsem chtěla odpovědět panu Donžanovi, ale tady zrovna není. Uh, A je tu několik otázek tedy. Eh, těch operací, že je čím dál méně. No, to, k čemu dochází v posledních měsících, to směřuje trošku jiným směrem. Já jsem se účastnil v poslední době všech rad ministrů zahraničí a poslední Evropské rady a dvě významné operace SBOP byly přijaté. Uvidíme, jestli v nadcházejících týdnech jedna vyústí v nějakou realizaci. Nejprve tedy, co to týkalo migrantů ve Středomoří, a to se týkalo pouze Libie v první fázi. V závěrech Rady ministrů zahraničí z Dubna jsou závěry, které v března, z března, omlouvám se, říká Tličník, kde byl jasně odkaz na oper, potenciální operaci v Libii a e, to bylo nejprve řečeno v Gimnichu kde paní Mogherini říkala, že v Libii probíhají jednání, kdy jsme stále ještě doufali, že vznikne eh, národní eh, vláda jednotná eh, s tím, že bude potřebovat podporu logistickou, technickou, finanční a, opra- a, a vojenskou. A když tedy o tom hovořila, tak to bylo celkem v souladu s tím rozhodnutím ministrů zahraničí zahraničí. Já nevím, jestli nakonec k, to, té operaci dojde tak, jak byla naplánovaná, nicméně to už byl první krok. A na poslední Evropské radě, tam já bych nebyl zas tak kritický, protože když hlavy států řekli, teď probíhá tragédie, ty tisíce utopených ve středomoří, na to je třeba reagovat, a tady jsem cítil, tady prostě jednomyslně všichni představitelé říkali, musíme jaksi udělat silnou operaci, s jejímž prvním cílem bude zachránit životy a druhým cílem je bojovat s překupníky a samozřejmě ničit lodě. Ale je, ta likvidace lodí, to je jedna ze složek. To není hlavní cíl. Hlavní cíl je zničit ten business model těch převaděčů a a e, zamezit tomuto obchodování a v KOPSu s velvyslanci členských zemí tam byl jasný konsenzus ohledně toho, že je naléhavě potřeba něco udělat. Proto, aby se zachránili životy, mandát e, operací e, Frontex, e, Triton a Poseidon jsou omezené na vody Řecka a, a Itálie, zatímco ty, většina těch lidí, kteří se utopí, se utopí v mezinárodních vodách, takže krom kromě zachraňování životů je potřeba zastavit ty převaděče a, a někdy je potřeba je zastavit prostě silou, když nebudou ochotni eh, eh, dobrovolně. Hmm, takže o tom v současné době hmm, probíhají diskuse v Radě bezpečnosti OSN. Já jsem tam byl tento víkend, eh, abych zjistil, jestli tedy by nějaká rezoluce mohla tuto operaci potvrdit. A je to velmi pravděpodobné. Zatím to není jisté, ale když jsem hovořil se čtyřmi evropskými představiteli v Radě bezpečnosti OSN, tak jsem měl pocit, že paní, paní Morgherini tam byla i minulé úterý a tam byl v, v pátek a mám pocit, že jak si tam bude asi usnesení Rady bezpečnosti a ty současné čtyři členské země, Spojené království, Francie, Španělsko a Litva, jak si e, míří všichni stejným směrem aby byla mm, e, přijata jaksi silová operace e, pro vyřešení nebo pro řešení této krize, čili má podporu členských zemí a má podporu i Rady bezpečnosti, která tomu dá jaksi ten právní hodnotu. Hovořili jsme o PESCO a o článku 44 pro e, určitý počet členských států dohromady vytvořit operaci. A zrovna nedávno se hovořilo mezi členskými státy v rámci COPSu Eh, v rámci článku 44 o té poslední operaci ve Středomoří. A ta obecná tendence je, že ten článek 44 existuje, ano, ale v případě eh, Středomoří tam je konsenzus všech 28, takže nebudeme se odvolávat na, 40, na článek 44, že všechny členské státy tlačí stejným směrem. Další zmíněný bod to jsou mise, které již probíhají v této oblasti v Africe. Byly to mise EUCAP, Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali. Ty jsou posilovány. Dnes ráno byly také prezentovány členským státům. Eh, eh, EUCAP Sahel Niger, tam zrovna vede eh, jedna z těch silných převaděčských cest a tato operace by je měla přerušit ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci při OSN, a, takže na tom se pracuje. Někteří řekli, že evropské mise jsou drahé, já jenom připomínám rozpočet OSN na mírové operace, tam jsou ty čísla a ty počty, to je úplně co jiného, ale je to 7,5 miliardy dolar a, dolarů a to jsou operace OSN, zatímco ty evropské operace jsou přece jenom omezené. Otázka train and equip, čili e, vycvičit a vybavit, to je problém to trošku se změnou kultury, e, rozpočet, komise pro rozvojové otázky, tam je možné tedy ty prostředky také využít na vybavení nezabíjející, nesmrtelné tedy vybavení eh, afrických eh, jednotek, takže to by mohla být jedna z pozitivních eh, stránek nebo výsledků červnové rady. Dále, co se týče systému Atena, pokud přesvědčíte vaše členské státy, aby pokročili v této oblasti, tak to nás moc potěší, protože to nás hodně brzdí. Já třeba eh, vidím, jak je problém s tím battle group, eh, s těmi, jestliže eh, severský battle group měl je do Mali, tak vážně uvažovali, uvažovali o tom, že Švédsko, Norsko, Irsko a ještě další státy tedy vyslali tam battle group, ale ty náklady vlastně je eh, odradili, protože je to daleko a mm, ten mechanismus Aténa neumožňoval eh, jaksi eh, sdílení nákladů leda v malé části. Ve zprávě pana Kukana tam je připomenuto, jaké jsou možnosti snižování nákladů eh, s těmi sdílením financováním, společnými nákupy a podobně. To souhlasíme samozřejmě se všemi závěry této zprávy. Pan Artini, já souhlasím s vámi o tom, že je potřeba zlepšit systém Aténa a bylo by potřeba, aby členské státy mm, tuto otázku prodiskutovaly. Zatím ty prostředky nebyly využity. V minulé funkci jsem byl generální tajemník, který měl na starosti udržování míru a takže já jsem tehdy požádal o vyslání Battle Group do Konga a bylo řečeno, že ne, ale já si myslím, že, to je, že existence těchto Battle Group je důležitá a že už vznikly a že eh, vlastně se, ty armády jsou pak operativnější to je velmi přínosné a současně také paní Moderini si mm, hledá eh, příležitost tedy, kdy by se mohly battle group použít pak je použít. V případě Libie to bylo zmíněno, možná se to nakonec neuskuteční, ale v případě Libie, pokud by vznikla celostátní vláda, tak by tato možnost mohla přicházet v úvahu. pan poslanec Galer hovořil o hrozbě Daeš. Ano, zatím není dostatečná ta kritická masa, k článku 44 to jsem hovořil. Pak tady zazněla ta změna prostředí, přesně tak. Přesně tak. V červnu bude předána zpráva o změnách v bezpečnostním prostředí a jak na základě toho vypracovat novou bezpečnostní strategii. Všechna doporučení národních parlamentů samozřejmě zapracujeme a jak jsem říkal paní Mogherini, já samozřejmě, ale hlavně ona pravidelně chodí do Evropského parlamentu a pokaždé, když navštíví některý členský stát, tak tam konzultuje s národními parlamenty. Pak byla zmíněna otázka závazků v oblasti financování obrany v členských státech v rámci NATO, 22 z členských zemí EU, které jsou v NATO, se zavázaly, že, ehm, vydají, že budou vydávat 2% eh, HDP na obranu ehm, mimo mzdových prostředků a ti, kteří jsou členy obrané agentury a eh, obraná agentura také přijala opatření v rámci doporučení, která zatím ale nejsou následována, to znamená 20% obrany by se a, a alokovalo na rozvoj a výzkum, 35 na, by eh, byly kolektivní nákupy, 2 eh, výdajů na výzkum a technologie a 20 výdajů eh, kolektivních výdajů na výzkum a, a technologie. Takže zatím ještě ta čísla ovšem nebyla naplněna. Otázka, co se týče obrané agentury a jejich vztahu s členskými státy. Ve čtvrtek proběhne příběhný výbor pro příští steering board s členskými státy a tehdy je příležitost pro členské státy předložit své názory. Ale jeden z velkých problémů té obrané agentury jsou její prostředky, protože členské státy se rozhodly, že rozpočet této agentury nebude navyšován už pět let. Už pět let tedy eh, nominálně vlastně se ten rozpočet eh, zmenšuje. Pak byla tady otázka na Eurokor, což je rozmístitelný štáb, já nevím, kdo se na to ptal. To bude nyní využito v Mali, eh, s tím, že velet bude Španělsko v rámci operace v Mali. Co se týče dronů, to, co teď máme na stole, je návrh pro rozvoj dronů, dá se to využít i jinak, uvidíme, co na to řekne Červnová rada, ale patří to mezi ta čtyři odvětví, ve kterých chceme pracovat více, ale zatím není e, žádná právně závazná dohoda o dronech, ale je to oblast, na které se čím dál více pracuje. Co se týče Norska, děkujeme mnohokrát Norsku za to, že se často účastní našich operací. V 94% našich deklarací se Norsko připojuje k naší zahraniční a obrané politice a Norsko je součástí severského battlegroupu a my jsme za to velice vděční britská otázka ohledně toho, co se stane, když Spojené království vystoupí z Evropské unie, co se stane s eh, to společnou politikou, tak jediné, co na to mohu říct, je, že to bude hodně nepříjemné, protože každý ví, že Britové v Evropě patří mezi eh, ty nejúčinnější obrané síly, takže to by byla veliká rána pro společnou obranu a bezpečnostní politiku, ale víc k tomu neřeknu. To, a Říkáte, že by se možná měly zredukovat rozpočty na rozvojové, na, na podpory, aby se zvýšil rozpočet na obranu. Naopak, na poslední radě právě eh, bylo řečeno, že reakce na migraci je naopak potřeba navýšit eh, tu pomoc a rozvojové rozpočty proto, aby se eh, zrozvíjely ty státy, ze kterých pocházejí ti migranti, čili naopak ne snižovat snižovat, ale snažit se rozvíjet ty země tak, aby ti migranti eh, ve svých zemích zůstali a neutíkali. Maďarský představitel hovořil o tom, že Maďarsko zdvojnásobí svůj rozpočet na obranu, to je významný nárůst. Také Litva oznámila významný nárůst obraného rozpočtu. To samozřejmě míří správným směrem, to přesně Evropská rada už řadu let potom volá. A to je významný krok. Poslanec Nemec se mě ptal na to, jak bude vypracovaná nová evropská bezpečnostní strategie. Jak jsem říkal, teď se pracuje na zprávě. Od června vysoká představitelka dostane mandát a jestliže ta strategie zahraniční a bezpečnostní politiky eh, bude přijata až v prvním čtvrtletí roku 2016, je to proto, abychom měli dost času na konzultace s členskými zeměmi, s parlamenty, s Evropským parlamentem, s národními parlamenty. Důležité je moci to tedy pořádně projednat, tak aby potom vlastní redakce textu, kterou, který bude předkládat vysoká představitelka, byl výsledek širokých konzultací. Vy víte, jak paní Morgerini naslouchá parlamentům. Pan Mart hovořil o jediné zemi, která jedná, jakože to je Francie. No já mohu říct si pouze, že v rámci operace, to je pravda, že Francie je velmi aktivní a dnes třeba v rámci operace migrace. Itálie je také hodně předu a e, přislíbila řadu lodí a e, řekl, že tedy velitelské středisko může být v Itálii a Itálie je připravená se do toho významným způsobem zapojit. Další, další státy se také snaží. Dále zástupce Kypru hovořil o celkovém přístupu s ostatními aktéry, to rozhodně ano, spolupráce s NATO je toho důkazem, paní Lezing hovořila o Evropské obrané agentuře, na to jsem, myslím, odpověděl. právní základ pro drony. Tady já zatím to ne, nevím, ale potom jedna dáma se tu ptala, ale myslím, že už odešla, se týkala eh, kapacity řízení civilně vojenských operací. To jsme právě eh, v rámci Evropské služby vnější činnosti vytvořili CMPD a CPCC, které mají za cíl připravovat eh, buď civilní nebo vojenské nebo civilně vojenské operace. Pak tu zazněla otázka ohledně strategické komunikace. Ano, Evropská rada nás požádala o, o operace. My tomu neříkáme kontrapropaganda, tedy rozhodně, ale strategická komunikace pro narovnání informací tehdy, kdy jsou evropská opatření zneužívána a jejich smysl pokroucen. A to se týká Ukrajiny, ale bude se to týkat také Eh, dalších eh, operací a to se chystá na červen. Pan Kovačev hovořil o třech státech, čtvrtý Estonsko, to také, to jsou tedy čtyři státy z 28, které už jsou jaksi na té dobré cestě, bude eh, potřeba, aby se připojili další, potom je klauzule solidarity a konečně pan Parňo hovořil o veřejné mínění, 16 pro společnou eh, bezpečnostní a vojenskou politiku. A hovořil jste o pomalosti operací SBOP. To je pravda. Všechny vícestranné operace trvají déle, než eh, se spustí v, v OSN. To nikdy není méně než 6 měsíců, ale myslím si, že už nastal pokrok, třeba ta velká námožní operace, která se chystá ve Středomoří, rada proběhla před deseti dny, eh, to, ten koncept krizového řízení jsme vypracovali za pár dní, dneska ráno jsem to předložil KOPSu, a, takže do deseti dnů to může přijmout, 18. května to může přijmout rada ministrů zahraničí, takže my taky dokážeme pracovat rychle a někdy je to snažší, Eh, než eh, u těch námořních operací, protože těmi loděmi je to rychlejší než eh, přesun pozemního vojska, ale uvidíme, jestli se, jak se k tomu vyjádří Rada bezpečnosti. No a samozřejmě zlepšujeme svou činnost v rámci všech struktur, a zatím tedy vidíme určitý pokrok. Ještě pochopitelně není všechno hotové, ale jsme na dobré cestě. Potom zástupce Řecka hovořil o té, rychlo, o té dvourychlostní Evropě, ať už se jedná o článek 44 nebo jiné. Zatím, zatím v, v těch operacích je nás vždy 28, ale v té ranní diskusi dnes dopoledne bylo patrné, že té středomořské operaci opravdu všech 28 států se chce zúčastnit. Takže takový obecný závěr. Já eh, spolehám na vás, na všechny poslance, abychom v rámci SBOP pokročili. Eh, nadcházející červnová rada asi nebude revoluční, ale Myslíme si, že to je významná etapa a cítíme tu kolektivní vůli to dokázat. Dvě operace SBOP už leží na stole a nikdo, žádná země nemá námitky, takže si myslím, že skutečně pokro, pokročíme a, po, a postupujeme rychle a služba vnější činnosti tedy bude na tom dále poracovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Larua za vaše slova. Tím končíme tuto diskusi a hned se připravíme na další část o Libii. Bueno, vamos a empezar, luego silencio. Takže prosím o klid, abychom mohli začít. Gracias. Děkuji. Dalším bodem na programu je bezpečnostní strategie pro Libii, což je palčivé téma, které bychom všichni chtěli vyřešit. Já tady s potěšením vítám pana Mingareliho, který je výkonným ředitelem SVČ pan Inkondy, který je ředitelem pro krizové středisko EU a dva odborníky, paní Claudia Gacini z International Crisis Group a pan Omar Ashur z univerzity v Exeteru, eh, který se zabývá mezinárodními záležitostmi. Eh, paní Mogheriniová dostala od členských států na Radě pro zahraniční záležitosti z 16. března mandát, pro předložení návrhu o možných aktivitách v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Evropská služba pro vnější činnost se snaží vytvořit politický rámec těchto činností, které potom projednají členské státy. Doufám, že pan Mingarelli a jeho kolega budou moci informovat eh, členy výboru o těchto otázkách. Paní místopředsedkyně eh, cestou z New Yorku kde se účastnila Rady bezpečnosti OSN, vlastně hm, se zabývala otázkou nešíření zbraní. 30. dubna se setkala s některými stranami konfliktu a snaží se je povzbudit, aby rychle pracovali na vytvoření vlády národní jednoty. Kromě toho uvedla, že tady je snaha o koordinaci příprav mezi EU v Bruselu a mezi členskými státy Rady bezpečnosti. Je důležité říci, že také se počítá s, mí, s místními aktéry, jako je Liga arabských států nebo Africká unie. Je třeba zdůraznit, že máme příležitost zdůraznil vždy, když máme proto příležitost, že jakékoliv řešení musí být politické. To je i snahou pana Bernardina Leona, zvláštního vyslance OSN. Je třeba respektovat rozhodnutí libyjského národa. Pan Leon nedávno uvedl, že dohoda mezi stranami je téměř na 80 uzavřená. V neděli se obrátil na jednotlivé aktéry, aby zjistil, zda je tedy možnost z jejich strany přejmout eh, dohodu. Doufám, že pan Mingarelli a paní Gacini budou moci informovat členy výboru o stavu eh, politického dialogu s Libí. Dám tedy slovo nejprve panu Mingarelimu, který má 10 minut. Prosím. Mám ho ještě dodat? Jo, no Děkuji, pane předsedající, a děkuji za pozvání pro SVČ, abychom vám mohli stručně říct, jak hodnotíme současnou situaci v Libii. Nejprve pár slov o situaci z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost v posledních měsících se podstatně zhoršila. To je věc, kterou je třeba si uvědomit. Probíhají jednání, ale paralelně s těmito jednáními došlo k závažnému zhoršení bezpečnostní situace. Jak se to projevuje? Projevuje se to tím, že na východě země, kromě kolem Bengází, se zintenzivnily boje v posledních týdnech i v posledních měsících. To samozřejmě má za důsledek to, že ještě není jasné, Eh, jak dostat veřejné služby k místnímu obyvatelstvu. To je třeba zdůraznit. Životní podmínky obyvatel Bengází se velice zhoršily. To také znamená, eh, že dnes eh, tam panuje nedostatek některých léků a některých potravin. To platí pro celý region Bengází. Obyvatelstvo v oblasti Bengází trpí, to můžeme takto klidně říci. Na západě země dochází k bojům zvláště ve vesnicích, které jsou na západě a jeho západě od Tripolisu. Je třeba říci, že letiště Zintan a letiště Mitigat Tripolis byly bombardovány a to hned několikrát. To je třeba si uvědomit, protože to přispívá k izolaci země. A Dalším jevem z nedávné doby je to, že Národní libejská armáda a brigády z Misráty se rozhodly vlastně postavit se islámskému státu. To je také bod, který je třeba mít na paměti, protože to jsou strany, které až dosud nespolupracovaly, ale teď určitým způsobem vedou eh, společné akce, jejichž snahou je vlastně zkomplikovat život islámskému státu. Povzbudivé je eh, to, že bylo vyhlášeno příměří už před několika týdny a to eh, v tom eh, takzvaném ropném půlměsíci a je to uh, Eh, příměří z 26. dubna, které zatím přetrvává, takže tam je takové světelko naděje. Tolik tedy k bezpečnosti. Nyní k politickému dialogu. Politický dialog eh, se snaží organizovat OSN nad pěti osami. První osou je osa politická. Jak víte, eh, na základě dokumentů, eh, které předložil zástupce OSN, tak jsou tam vlastně zástupci té poslanecké sněmovny, potom tam jsou zástupci z Tripolisu General National Congress a potom tam jsou lidé z Misráty a nezávislí představitele. Ti všichni se už několikrát sešli, naposledy v Maroku a zástupce OSN předložil minulý týden čtvrtou verzi svého plánu a doufá, že eh, nové kolo jednání s těmito lidmi proběhne v polovině května, tedy příští týden. Příští týden by mělo proběhnout další kolo jednání, pravděpodobně v Maroku, mezi jednotlivými politickými představiteli tom dokumentu, který byl předložen zástupcem OSN, najdeme eh, tyto hlavní složky. Za prvé uznání eh, poslanecké sněmovny jakožto legitimního parlamentu. Za druhé vytvoření vlády národní jednoty. Za třetí vytvoření eh, rady prezidentské Evropské rady, tam vlastně by byl zastoupen, zastoupen eh, předseda vlády, a e, dva místopředsedové vlády a ti by vlastně zároveň velili armádě, tak aby byl odstaven generál Aftar. Protože právě tato rada, tedy asi předsednická rada, by měla odpovědnost i vojenskou, jak říkám, snahou je e, odstranit generála Aftara. Došlo by tedy k rozdělení e, výkonné a zákonodárné složky moci a další posledním bodem je vytvoření státní rady složené především ze zástupců GNC a tato rada by měla konzultační úlohu, poradní úlohu. Ehm, takže ty jednotlivé eh, eh, strany na to mají různý názor, o tom bych mohl hovořit později, pokud vás to bude zajímat. Druhá osa eh, na návrhu je osa bezpečnostní. Zatím se o tom nejednalo, ale zástupce OSN předpokládá, že by se sešly hlavní bojující milice, v rámci této bezpečnostní osy. Třetí osa je osa místní, municipal track. E, my jsme před zhruba měsícem svolali tyto lidi do Bruselu. Je tam vlastně 30 starostů největších libijských měst. Jsou tam zastoupeni místní zastupitelé a snažíme se se všemi těmito lidmi řešit otázky, jako jsou uh, opatření eh, na vytvoření důvěry, eh, confidence building measure, řešíme humanitární otázky a také osoby pohřešované nebo osoby uvězněné. Dále čtvrtá osa, takzvaně politická osa, která se dvakrát sešla v Alžírsku a kde jsou zástupci politických stran. To jsou tedy ty hlavní osy. Dále ale zatím k tomu ještě nebylo žádné jednání. Máme ještě Women's Track, což má být tedy osa pro eh, jednání se ženami, aby se s nimi řešily problémy, které se jich dotýkají. A potom takzvaný tribal track, tedy kmenová osa. A tam by se měli sejít tedy eh, představitelé různých kmenů. Takže to jsou hlavní osy. Strategie Unie vypadá takto. Eh, snaží se podporovat snahu OSN, podporujeme je samozřejmě finančně, ale také politicky a logisticky. A naším cílem je umožnit, aby ty snahy OSN vyústily ve vznik vlády národní jednoty a to, co možná nejdříve. Za druhé, spolupracujeme i s dalšími, především s Američany, Brity a dalšími, na tom, aby nedošlo k tomu, že některé skupiny získají eh, přístup k finančním zdrojům země. Dále spolupracujeme s dalšími partnery na ochraně základních svobod, to je třetí věc. Čtvrtá věc, snažíme se zabránit destabilizaci sousedících zemí, a to zejména zemí Sahelu, které jsou nejohroženější z tohoto hlediska. A konečně dbáme na to, aby eh, mezinárodní společenství přijímalo opatření na boj proti terorismu a boj proti nezákonnému přistěhovalectví. Takže tohle je tedy v hrubých rysech, co se snažíme dělat. Děláme to prostřednictvím eh, neustálého dialogu se zastoupením OSN. Eh, Také vedeme neustálý dialog s hlavními sousedy a dále se zeměmi Perského zálivu a s Tureckem, které mají vliv na dě- Nedávno, ale kolegové o tom budou ještě hovořit, jsme vytvořili takovou, takový styčný odbor v Tunisu, abychom pomáhali zastoupení OSN při plánování bezpečnostních opatření. Dále máme asi 50 milionů eur v rámci programu pomoci e, v oblasti migrace, vzdělávání, e, odstraňování e, min v oblasti občanské společnosti a lidských práv. A pak máme ještě návazný program humanitární pomoci. Pokud by eh, tedy vznikla nějaká vláda národní jednoty, tak bychom si přáli, eh, aby tedy Evropská unie ji mohla podporovat, například, že bychom chtěli svolat mezinárodní konferenci, kde bychom navrhli vytvoření nějaké mezinárodní kontaktní skupiny, to je jedna možnost. Také bychom chtěli co nejrychleji obnovit všechny programy spolupráce. Měli jsme více než 100 milionů eur na programech spolupráce a prostřednictvím programu spolupráce chceme především posilovat instituce, to je ten takzvaný institution building a capacity building, Dále bychom chtěli e, do budoucna podporovat občanskou společnost, která podle našeho názoru musí sehrávat v Libii prvořadou úlohu, zejména pokud jde o podporu základních svobod. A konečně chceme různými způsoby snažit se zlepšit řízení migračních toků. To znamená e, zasahovat u těch primárních příčin, to jsou eh, problémy chudoby, problémy konfliktů v africkém rohu, v západní Africe a na eh, Blízkém a Středním východě. To jsou vlastně takové zdrojové příčiny, ale to může mít dopad pouze ve střednědobém hledisku. Bude také třeba spolupracovat se sousedními státy, jako je Tunisko, eh, Egypt, Nigérie, tak, aby posílili oni svou kontrolu hranic. Dále bude třeba přispět přispět k monitorování příměří, které by mělo být vyhlášeno po vzniku vlády národní jednoty. To budeme dělat ve spolupráci s našimi hlavními partnery. Dále bude třeba zjistit, jak by mohla EU přispět k zabezpečení klíčových infrastruktur v Libii a potom samozřejmě eh, je třeba se zamyslet nad tím, jak co možná nejrychleji Eh, vlastně zmírnit eh, ty migrační toky. Proto jsou vlastně připravovány operace SBOP, o tom asi hovořil generální tajemník, takže já to tady nebudu opakovat, ale ten boj s nezákonným přistěhovalectvím a boj s terorismem eh, to jsou eh, věci důležité, protože samozřejmě v Libii jsou teroristé ohrožující Evropu a budou to tedy naše priority při eh, pomoci té vládě národní jednoty. A tím prozatím skončím. Ještě bych řekl, že pokud nevznikne vláda národní jednoty, tak vysoká představitelka už řekla, že EU eh, tak jako tak udělá maximum, aby bojovala proti terorismu a nezákonnému přistěhovalectví přes Středozemní moře. Děkuji. Předseda, děkuji vám, pane Minkarali, a teď 10 minut dostane slovo paní Claudia Gacíny, která je analytičkou pro Libii v rámci International Crisis Group. Uh, thank you for this opportunity to... Děkuji vám za příležitost uh, promluvit vám dnes odpoledne. Já navážu na pana Minkareryho a sice ten díl, který je tady navrhovaný, na čem to vázne. Proč tedy eh, strany, kterých se to týká, nejsou ochotny přijmout výsledek eh, dohodnutý minulý týden. Čili eh, co jsou tady ty hlavní příčiny bezprostřední a potom také, jaké jsou širší problémy dosažení politické shody a úspěšných eh, politických změn. Pan Mikali eh, hovořil, jak by to mělo vypadat. To znamená rozdělení pravomocí mezi sněmovny reprezentantů v Tripoli, to je ten mezinárodně uznaný parlament, a mezi novým exekutivním orgánem, který eh, bude mít pravomoci spíše vládního charakteru. Také zde bude státní rada, tedy poradní orgán a Dále eh, se zde také eh, hovoří o eh, bezpečnostním sektoru. Takže v čem spočívá problém? Ty strany v Libii jsou rozděleny do dvou skupin a z toho se dá vyvodit, v čem je problém. Tak ta první skupina, to je parlament v Tobruku s svými politickými a vojenskými Eh, spojenci. A ta druhá je eh, obecný národní kongres, eh, který je tedy v Tripolisu a ovládá Tripolis, Misrátu a zbytek země. Takže jak to vypadá na straně Tobruku? Zde to, ten místní parlament si nepřeje vzdát se některých ze svých eh, současných eh, pravomocí, například eh, pravomoc jmenovat náčelníka generálního štábu, což by mělo být nyní nově v rukou exekutivy a také nechtějí se vzdát pravomoci jmenovat zahraniční velvyslance. Také jsou zde určité Eh, určitá nespokojenost s tou předpokládanou státní radou, která by měla být poradním orgánem a také by tam mm, měli být zastoupeni také členy, členové eh, GNC z Tripoli, eh, protože podle názoru Tobruku GNC již vypršel mandát, takže proč je vlastně dávat byť jen do poradní role. Dále zde byly určité neshody ohledně role armády. Z jejich hlediska eh, by měla být eh, bezpečný, bezpečnostní sektor primárně v rukou eh, libijské národní armády pod vedením pánu Haftara a Naduriho. Není zde spatřován prostor pro kompromisní eh, řešení eh, a místo pro eh, libijský úsvit, což jsou vojenští spojenci v Tripoli. V návrhu, který se objevil na stole minulý týden, se vyskytují nepřímé odkazy na potřebu integrace všech vojenských jednotek do armády a není příliš jasné, co by, respektive jak by tato integrace měla vypadat. A když se podíváme tedy na to, co nevyhovuje GNC, tedy Tripolisu, je toho také dost. Pro některé zástupce je předložený návrh příliš nakloněn eh, tomu eh, té sněmovně eh, reprezentantů, čili parlamentu, který by měl schvalovat vládu národní jednoty a zároveň by měl mít právo ji zase rozpustit. Dále to není přijaté pro misráckou koalici, poněvadž podle nich není jasné, který parlament, který, eh, zástup, který která komora reprezentantů má tedy jmenovat a eh, rozpuštět vládu. Je to tedy ten eh, stávající parlament, který má 150 členů, to znamená, že tam chybí nějakých asi 130 poslanců, kteří bojkotují tento parlament. A nebo měl by to být Eh, ten ideální eh, parlament, který eh, obsahuje i ty bojkotující poslance. A dále lidem tady chybí jistota ohledně budoucnosti té vojenské koalice a jejich rivalů na východě. Tam je příliš velká ochota eh, ty druhé označit za teroristy. Eh, to je eh, spolu tedy s těmi, kteří jsou součástí ISISu. Dále tato identifikace libijského úsvitu jakožto teroristů je jednoduše a prostě pro ně nepřijatelná a e, žádají se tady e, záruky do budoucnosti. Tak e, toto jsou tedy potíže, které sice nejsou nepřekonatelné, ale momentálně brání v dosažení rychlé dohody. Čili ten 15. červen, to nevím. Tady pořád je třeba Eh, provést eh, mnoho, neodvést mnoho práce, než se dosáhne jakési rámcové dohody pro celou Libii. Nicméně to není jediný problém. Máme zde bezpečnostní sektor, máme zde vojenskou složku, kde tedy dialog ještě nezačal, respektive vojenské složky, kde tedy dialog zatím nezačal a stále je tady několik stran či skupin v Libii, které se dosud nechtějí vydat cestou dohody. Pak je tady otázka, kdo má být legitimním spoluurčujícím faktorem pro budoucnost Libie. A to se dá říci, že politická dohoda v nějaké dohledné době nebude. Ale pak jsou tady ještě další důležité body, a sice body, které eh, přesahují eh, rámec dohod či bezpečnosti v Libii. A sice my, jakožto krizová skupina, jsme v minulosti trvali na tom, že má-li existovat dohodu, která, dohoda, kterou bude možno naplnit. Pak potřebujeme tedy eh, strany schopné kompromisu a aby toho se dal dosáhnout, je třeba zamezit přílivu zbraní do země a eh, financování ať té či oné strany. Eh, dneska je tomu jinak obě strany konfliktu, pokud tedy hovoříme o dvou stranách konfliktu, když skutečně je složitější. Každopádně všem se dostávají zbraně a pak tedy ta mezinárodně uznávaná eh, legitimní vláda a Tobrudský parlament by měli převzít eh, neutrální státní instituce, které budou hospodařit v zemi. V posledních třech, čtyřech měsících eh, parlament a jeho vláda v prostřednictvím dekretu podnikly nebezpečné kroky eh, tím, že jmenovali jednostranně nové dozorové orgány eh, pro důležité instituce jako centrální banka, rozvojový a ekonomický, ekonomickou radu, a komunikace a tak dále. Čili tady je eh, nebezpečí v tom, že ten eh, mezinárodně uznávaný parlament eh, nemá pocit, že potřebuje dohodu, poněvadž pořád se cítí silný a je zásobovan zbraněmi. Toto je třeba změnit a de facto eh, je rolí mezinárodní společenství, aby tento plán začal fungovat, ale nejde o to, eh, abychom organizovali eh, záchranní pomocné mise mimo tedy předbřehy, Libie, ale je třeba zabránit přílivu peněz a zbraní. Děkuji. Teď dá slovo pan Omar Ashur, také na 10 minut, který je profesorem pro bezpečnost Středního východu na Univerzitě v Exeteru. Děkuji za pozvání, děkuji, pane předsedající, za úvod. Já bych rád pohovořil o tom, proč demobilizace, odzbrojení a reintegrační proces v Libii nebyl příliš úspěšný a vedl k té situaci, která tam teď je. Děkuji kolegyni Klaudii za popis reality, jak tam teď vypadá a pokusím se schrnout velmi stručně sedm nebo osm bodů ohledně toho, proč ten proces nebyl tak úspěšný, jak jsme si mnozí přáli. První důvod souvisí s kolektivní reintegrací. Tam jsme pozorovali krizi v strukturách vedení a řízení, viděli jsme eh, jednotky, které byly integrované jako kolek, kolektivní a vojáci dostávali rozkazy od svých přímých nadřízených a, nebo, a od ministra obrany, takže v rámci instituce, ať už je to ministerstvo obrany nebo ministerstvo vnitra, vlastně řetěz velení byl, byl jaksi narušen celou řadou úrovní, a to nastalo již v počátcích celé té krize. Další problém Eh, který s tím souvisel, byl nedostatek profesionální identity těch jednotlivých institucí. Identita, která je nadřazená, tam je ta kmenová, klanová, ideologická nebo regionální. A ta profesní identita se dostává ke slovu až jako ve čtvrtém nebo pátém sledu. Uh, a kromě toho tam nebylo to vedení, které by dokázalo sjednotit různé frakce, různé klany, různé ideologie a různé skupiny. Takže vojenské jednotky byly oficiálně někam připojené, ať už se jedná o Libya Shield nebo Eh, civilní brigády nebo jiné, pravidla byly přiřazeny tam či onde v rámci ministerstva obrany nebo v rámci ministerstva eh, eh, vnitra, měly jako mm, svoje označení, ale bylo to hodně lokální a oni ve skutečnosti to neznamenalo, že dostávají rozkazy od ministra obrany nebo od ministra vnitra. A máme velice zajímavý dokument, který mm, eh, má 590 stran detailů ohledně toho, jakým způsobem ty eh, politiky a veřejné investice do těchto po politik v letech 2012 až 2014 probíhaly a všechna ta čísla a účty v tom dokumentu. Tam, ale třeba v kapitole 6 eh, od strany asi 179 jsou podrobnosti ohledně toho, kolik peněz bylo vydáno na ministerstvu obrany a kolik peněz bylo vydáno na budování libyské armády. Ty, eh, tam se hovoří o 11, více než 11 miliardách eur v letech 2012 až 2014, tedy na vybudování armády. Eh, jenom na mzdách to bylo 2,5 miliardy eur, čili to by stačilo eh, na armádu 250 tisíc vojáků eh, plus mimo rozpočtová čísla kolem 550 milionů eur. Čili ta úroveň zneužití těchto prostředků a korupce v rámci jednotlivých ministerstvech naprosto podkopala celé ty procesy. A je to krize pro celý region, protože v tomto případě v Líbii ono, tyto procesy mají eh, vliv na eh, v volené zástupce a ozbrojené složky. Ta civilní eh, krize je velice hm, hluboká a někteří Ehm, lidé, kteří tedy tam ehm, analyzovali to situaci, kdy například eh, věznice nejsou pod kontrolou vlády eh, a eh, mnozí ti dřívější představitelé museli uprchnout a to jsou všechno dopady té dřívější doby, kdy s postupem času ta situace se zhoršuje, ale Tady teď hovořím o tom období 2012 až 2014, kdy ta krize eh, nabírala na, na obrátkách. Eh, dále je, je další součást té krize je krize odpovědnosti a kontroly. Eh, žádné politic, žádná, každá politická dohoda je ohrožována ozbrojenými složkami různých jednotlivých frakcí. Regionální krize, ke které došlo třeba zvlášť v Egyptě, vlastně se na tom to ukázalo, že proto, aby e, šlo, e, aby se dalo přežít politicky, je potřeba mít buď zbraně, nebo instituce, nebo být spojenec nějaké ozbrojené skupiny. A to se projevilo po červenci 2013 eh, v rámci posílení eh, lojality eh, vůči jednotlivým vojenským, mezi jednotlivými vojenskými skupinami a a vládními skupinami. V květnu 2014 ta eskalace v Líbii Eh, místo aby probíhal ten konflikt na úrovni médií, na, na úrovni voleb a institucí, tak to eh, byl konflikt především eh, ozbrojený. Zbraně se stávají jakousi záchranou sítí, ať už ve vztahu k ústavě nebo k čemukoliv jinému. Další problém je problém Eh, klasický, jako po každém konfliktu, eh, eh, plundrování a, a, a tady, to, tady jsou významné regionální skupiny, které v rámci toho procesu, kdykoliv začne nějaké usmířování a podobně, tak se objeví tady ten problém a podkopává jakýkoliv pozitivní proces. Když se na to podíváte v tom období od roku 2012 do teďka, A poslední věc, o které se chci zmínit, je otázka legitimity. GNC vědí, že je to, je to hotové, že stávající instituce, které jsou jako legitimní instituce, je e, ta sněmovna, poslanecká sněmovna, e, ovšem z těch 180 e, zvolených poslanců, kdo se účastní práce z poslanecké sněmovny, tam je vyloženě krize legitimity, která se stále zhoršuje. Já bych rád zdůraznil ještě několik věcí. Co se týče politických směrů, eh, je potřeba eh, se ehm, se to, aby se plundrování nevyplácelo a eh, je potřeba vyšetřovat každé jednotlivé útoky a mm, to nejenom prostě proto, že se to musí, ale protože to je taky cesta, jak eh, podpořit eh, proces usmížení a zabránit eh, zhoršování té situace a postupného dosažení míru. A poslední otázka se týká médií. Média v Libii propagují likvidaci a je to jedno, na které straně vystupují. E, pro ně kompromis je zprosté slovo, e, usmíření je něco negativního, e, a takže ozbrojená konfrontace, vyhlazení protivníka, to je to, co propaguje ta, propagují média jako něco slavného. A to je problém, který také je potřeba nějakým způsobem vyšetřit a, a, a řešit, aby mohlo dojít k usmíření. Děkuji. A teď dostane slovo ředitel pro řízení krizí EU z odboru plánování a poprosím také, aby hovořil 10 minut. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem a Děkuji za příležitost poskytnout vám aktuální informace k bezpečnostním aspektům situace v Libii a konkrétně bych se chtěl zabývat eh, úlohou EU v této zemi a v tomto regionu. Ve svém stručném úvodu se soustředím na tři hlavní body. Za prvé je to současná mise SBOP, to je EUBAM Libie. Za druhé potenciální mise SBOP, eh, které, o kterých se uvažuje mezi členskými státy. A za třetí pár slov o, SB, o tom, co SBOP dělá v otázce migrace v regionu. Než se k těmto věcem dostanu, tak ještě chci zdůraznit, hned na začátku, že plánování a vedení činností SBOP v Libii je a pravděpodobně bude náročné. Současná politická a bezpečnostní situace, jak jste eh, slyšeli od mých předřečníků, eh, není příliš slibná, takže není překvapením, že mezinárodní společenství jako celek eh, se rozhodlo opustit Libii v létě loňského roku. Ty podmínky v terénu prostě neumožňují nějaké mm, smysluplné mm, akce právě v tomto okamžiku. Ještě předtím, než se zhoršila bezpečnostní situace v zemi a v regionu, tak bylo celkem zřejmé, že absorpční kapacity Libie jsou celkem obezené. A měli jsme eh, z toho takový dojem na všech úrovních. To je věc, kterou je třeba mít na paměti, když se rozhodujeme o dalších krocích a když musíme k tomu také přizpůsobit svá očekávání. Teď tedy k první otázce, o které jsem hovořil, a to je mise EUBAM Libie. Ta mise musela být přemístěna, jak asi víte, do Tuniska v červenci loňského roku. Důvodem je to, že ta bezpečnostní situace se tak zhoršila v Libii, že se prostě ta mise musela přestěhovat a také byla dost zmenšena opravdu jenom na takovou základní kostru vlastně ze 17 členských států na tři státy, které se na tom eh, podílejí. Eh, byla, nicméně bylo přijato rozhodnutí zachovat tu misi. Máme tam vlastně tady tři členy jenom Eh, a bylo tady rozhodnuto, že budou pokračovat v Tunisku ještě 6 měsíců a to z politických důvodů. Chceme tady ponechat určitou politickou flexibilitu vůči Libijcům a chceme také zachovat alespoň z právního hlediska mandát této mise. Nedávný strategický přeskum mise dospěl k závěru, že politické uspořádání a Eh, případné příměří eh, v Libii asi nehrozí v nějaké nejbližší budoucnosti. Není to tedy otázka nejbližší budoucnosti a to navzdory veškerým snahám, eh, které UNCMIL tam provádí ve snaze o znovu obnovení politického dialogu. Zdá se jasné, že podmínky pro návrat do Libie nejsou příliš pravděpodobné, alespoň v blízké budoucnosti. Schopnost mise operovat z Tuniska, to je věc, kterou už jsme si vyzkoušeli. E, samozřejmě ta akceschopnost je spíše omezená, takže to není nějak dlouhodobě udržitelné i vzhledem k omezenému množství pracovníků v Tunisku. De facto tedy status mise eh, je spíše takový, že ta mise eh, může být eh, považována za pozastavenou. Pokud se situace nezlepší do listopadu, potom lze uvažovat o ukončení mise, může to být i nutné. Zároveň ale pokračujeme v plánování toho, jak se mise vrátí v okamžiku, kdy se podmínky změní. Teď k možné budoucnosti, tak v rámci SBOP. Členské státy nyní zvažují různé možnosti v rámci SBOP. Než to tedy projdu, tak chci ještě pár věcí zdůraznit ještě před zahájením jakéhokoliv takového možného opatření je třeba zajistit eh, za prvé eh, vznik vlády národní jednoty, tak abychom měli nějakého libijského partnera. Zatím takového partnera v Libii nemáme, takže ta vláda národní jednoty je zde kriticky důležitá. Dále potřebujeme pozvání od Libie. Eh, pozvání pro to, aby EU prováděla nějaké akce, potřebujeme právní mandát formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN v tomto pořadí. Je jasné, že spolupráce s vládou Národní jednoty je zcela zásadní. To musíme zahájit hned poté, co taková vláda vznikne. Za druhé, UNCMIL má vůdčí úlohu v přípravě veškerých bezpečnostních plánů pro Libii. Chceme-li jim pomoci, nebo abychom jim mohli pomoci, tak jsme nedávno zřídili takovou styčnou buňku v Tunisku, která má právě pomáhat misi UNCMIL Ehm, v řešení jejich kapacit. Pro nás tato buňka umožňuje vlastně eh, lepší informování o situaci a druhou výhodou této styčné buňky je to, že přispěje eh, třeba k plánování eh, pro případ příměří a zlepšení bezpečnosti. Další věc, která je nezbytná, pro zajištění bezpečnosti eh, zaměstnanců EU, kteří by byli tedy vysláni do Libie. Eh, protože je nepravděpodobné, že to prostředí bude nějak zvláště vstřícné. To znamená, že i když bude vláda národní jednoty, i když budeme mít pozvání od vlády, tak tam v zemi nadále budou působit teroristické skupiny, takže to opatření, eh, to prostředí stále nebude příliš bezpečné. Takže zajistit bezpečnost eh, zaměstnanců eh, je velice důležité. Je třeba vlastně vyjasnit trvání i rozsah eh, toho případného angažma. Také potřebujeme zpravodajské informace, abychom mohli posoudit a zmírnit případná rizika. Jaké jsou tedy možnosti, které teď zvažujeme? rychle je projdu. Možnost jedna je podpora monitorování místních příměří. To je vlastně přístup OSN protože se nepředpokládá, že by v zemi bylo příměří na celém území, takže spíše zvažujeme možnost zaměřit se vždy na různá místní příměří a snažit se je nějak upevnit. Tady by EU mohla poskytnout eh, pomoc, vést Libijce, eh, poskytnout odborné zkušenosti a případně zajistit monitorování. Další možností je ochrana kritické infrastruktury v Libii. Přičemž, aby tyto možnosti se uskutečnily, tak potřebujeme určité nezbytné předpoklady, o kterých už jsem hovořil. Jinak bychom se mohli ocitnout uprostřed války. Takže ochrana kritické infrastruktury, tím mám na mysli vládní instituce a i to ostatní. Možná té, také ten takzvaný ropný půlměsíc by mohl být oblastí, která by se chránila. Možnost tři, to je zabezpečení libijských hranic, především obnovou mise EUBAM Libie, toho zbytku, co tam z toho existuje. Samozřejmě by to chvilku trvalo, ale mohli bychom poskytnout určité odborné zkušenosti třeba na klíčových, pro klíčová ministerstva, pro ochranu tripoliského letiště, eh, námořního přístavu a podobně. Možnost číslo čtyři to je ochrana regionálních hranic. Tady se samozřejmě chceme zaměřit i na tu stávající misi SBOP. Na PSC jsme diskutovali dnes e, o posílení mise v Nigeru. To je tedy mise, která by mohla zajistit e, více při podpoře nigerských úřadů a kontrole uprchlíků. Pátá možnost to je námořní dohled Tady je cílem eh, vlastně zabránit pašování zbraní a nábojů a také eh, případně monitorovat aktivity islámského státu. Šestá a poslední možnost, a to je spíše dlouhodobá, v návaznosti na předchozí prezentaci, to je DDR SSR. To je otázka kriticky důležitá a to tím by se vlastně řešilo jádro problému. To opravdu velice potřebujeme. Ale aby se to mohlo realizovat, tak by se Libie na to musela nějak připravit. Musela by dosáhnout určitého stádia, tak aby byla eh, schopna vlastně eh, uskutečnit takovou pomoc. A za třetí bych se chtěla ještě vrátit eh, k plánování tak jak se o něm v současnosti v členských státech uvažuje, zejména pokud jde o možné operace SBOP eh, v souvislosti s narušením eh, sítě převaděčů v Jižním středomoří. Členské státy dnes ráno vedly první výměnu názorů o návrhu konceptu eh, krizového řízení, o kterém se bude dále diskutovat. A vzhledem k tomu, že diskuse eh, teprve začala v členských státech, bylo by velice nevhodné, abych tady eh, nějak eh, podrobněji informoval o této diskusi. Pokud to plánování bude pokračovat tak, jak se zamýšlí, tak by ráda mohla schválit tento koncept krizového řízení pro takovou operaci už 18. května během té velké rady ministrů a potom by to mohlo být spuštěno ještě tento měsíc. Eh, příští měsíc, pardon. Eh, koordinace, to je poslední věc, o které bych chtěl hovořit. Eh, koordinace ve všech těchto oblastech je samozřejmě nezbytná. Nejsme nějakými Robinzoni na osamělém opuštěném ostrově. Eh, protože tady do hry vstupuje celá řada aktérů a potřebujeme tedy eh, spolupráci. Frontex, a jakožto agentura EU eh, samozřejmě chce zajistit podporu i v rámci operací SBOP. Chtěl bych zdůraznit, a to je taková poslední myšlenka, že úkol Frontexu a plánované operace SBOP, to jsou různé věci. Oni svůj eh, mandát soustředí někam jinam. Děkuji. Gracias. Děkuji. A ještě bych chtěl pozdravit paní Farady Al-Adži která má na starosti otázky související s evropskou misí v Libii a pokud po diskusi budete chtít vystoupit, tak to bude možné. Tak, máme tady mnoho žádostí o slovo a já bych tedy poprosil, aby se každý vyjádřil během minuty a půl. Po minutě a půl budu tedy se snažit být chápavý, ale zároveň neústupný, protože jinak nebudeme mít dost času. Prosím, abyste se vždy vyjádřili eh, eh, pro komu tu otázku kladete a nejprve pan Guy Mitchell minuta a půl. Děkuji, tak možná první otázku panu Minkareliemu. Vidíme, že řízení krizí je obtížné, a když někde intervenujeme a nemáme nastudované nějaké globální řešení, hlavně o e, tom po, e, vývoji po krizi, tak je to složité. Já mám dvě otázky. Vy jste hovořil o e, samozprávách a o, o 30 městech, které mají zástupce. Tak se chci zeptat, jestli takové ty základní služby v těchto městech jsou skutečně dobře zajištěny a jestli by mohly být takovým počátkem aby po skončení krize mohli přispět eh, k nějakému vytvoření právního státu. A moje druhá otázka se týče okolí a role států v těchto eh, zemích ve Středomoří. Některé státy podporují Tripoli a jiné eh, podporují Tobruk. A tak se chci zeptat, jestli může část těchto jaksi, mocností přispět k řešení této krize a k zajištění dohody. Děkuji. Nyní za italský parlament pan Martino Artini. Grazie, sarò molto breve, ringrazio tutti per... Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný a děkuji všem účastníkům eh, za to, co nám tu řekli. Já mám pár otázek, některé už vlastně byly zodpovězeny takže kladu si otázky, jak vypadá situace na jihu Libie. Vím, že někteří z vás tam byli. A jestliže mezi těmi partnery jsou jenom ti dva známí partneři, jako bych tak řekl, se chci zeptat, a nebo jestli tam jsou také nějací menší aktéři, se kterými jste jednali, ale kteří třeba mají kontrolu nad významnou částí území. Dále otázka um, zdrojů, eh, ropných zdrojů a do jaké míry, jak si libyská vláda, eh, banka eh, s těmito prostředky hospodaří. Paní Teokarus. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem čtyřem řečníkům. Děkuji opravdu, eh, bylo to výborné. Eh, uvidíme, jestli se podaří vrátit eh, mír do Libie. Samozřejmě v zemi, kde je tolik zbraní, tak to není nic lehkého. Já musím říci, že jsem byla v Libii v době, kdy byl zavražděn, tedy usmrcen Kadáfi. Byla jsem tam eh, dobrovolně a pracovala jsem tam také s řadou dalších. A to proto, aby se země mohla vrátit z, eh, ke skutečné demokracii. Eh, to Musím eh, říci, že jsem, jsem tam setkala také s eh, vysoce postavenými ženami, které nyní ovšem jsou vytlačeny na okraj. Eh, Poté, co došlo k mocenské změně. Mám tady jednu otázku. Evropská unie v současné době není ochotná, není schopná Eh, vyslat eh, humanitární sbory na pomoc. Je, jak to tam ve skutečnosti vypadá, jak to přesně vypadá. A další otázka, pokud nemáme eh, žádné demokratické postupy, pokud nejsme schopni předat poselství demokracii v oblasti institucí, masmehdy a tak dále, tak to skutečně nemůže, nemůžeme očekávat, že by nastala revoluce, která jde správným směrem. Když se podíváme, co právě eh, došlo v Libii, tam, kdy eh, to, to, to je strašné prostě. Já mám otázku. Vy jste to říkali na začátku, že ta jednání mají um, začít zase v Maroku. A možná, že teď je chvíle říci, jak by Evropská unie, paní Mogherini, vysoká představitelka, by vám mohla umožnit, aby ten dialog mohl znovu začít, tak aby Unie arabského Magrebu eh, se mohla vybudovat a být třeba partnerem, který pomůže při rekonstrukci v rámci Libie. Já si myslím, že Maroko, Libie, Tunisko. S těmito zeměmi, jak si mít silnější partnerství spolu s námi, s Evropskou unii, by mohlo být řešení a přidaná hodnota eh, v, ta, v rámci tohoto mm, dialogu, jak jste to vysvětloval. Děkuji. Pan Tonio Feneč z Malcké poslanecké sněmovny. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, trošku okomentoval potřebu národní vlády. Myslím, že jako Evropa bychom měli tlačit na to, aby tam vznikla celonárodní vláda. A aby to nebylo vše závislé pouze na zástupci OSN, poněvadž on sice odvádí dobrou práci, ale e, tam je třeba, aby také Evropa ho podporovala. E, také e, vidíme, že třeba v případě ukrajinské krize se angažuje Merklová s Holandem, ale v Libii ne. To necháváme zcela na bedrech OSN. To prostě Eh, nejde. Eh, Libie už je národem bez státu, ale mohla by se stát eh, národem pod vládou ISIS. Tato organizace už okupuje významné části libyského území. A jestliže budeme v, té, v tomto ohledu s Libyci spolupracovat, můžeme je opět sjednotit. ISIS to je prostě eh, teroristický a organizace, teroristický národ a eh, já myslím, že bychom tedy k Libii měli přistupovat s pocitem mnohem větší naléhavosti. Pan Demesmaker? Já mám dvě otázky eh, jménem pana Tanoka, který jste bohužel nemohl zůstat. Týká se to té beztrestnosti. Saif Gaddafi byl před čtyřmi lety předvolán před Mezinárodní soudní dvůr Hágu za zločiny, kterých se dopustil eh, v roce 2011 během postání. Eh, nebyl tam eh, vydán a de facto neví se, kde je. byly tam páchány, páchána zvěrstva. Eh, teď nedávno bylo, myslím, 21 kopských křesťanů eh, popraveno islámským státem. Eh, projeví se to taky v jednáních. Mm, bude se tedy něco podnikat proti této beztrestnosti, která tam převládá? Děkuji. He escuchado <clears throat> bastantes já jsem tady eh, slyšel eh, hodně věcí o strukturách, ale málo o realismu. Jsou tady vlastně parlament, dva parlamenty v Tripolisu a v Toborku, ale to je jenom fikce. Oni nemají žádnou hodnotu. Realita v terénu je, že tam vládnou místní kmenové milice. Taková je realita. Ale neslyšela jsem tady o samotném jádru problému a to je moc. Ekonomická moc, vojenská moc O tom tady nezaznělo jediné slovo, jak dostat eh, pod kontrolu ropné bohatství Libie v tom smyslu, jaká bude dohoda účastnit se na tom, aby to vlastně bylo pod něčí kontrolou, eh, vlastně něco tam patří pod eh, chalifát, něco je kontrolováno z Tripolisu, něco z Tobruku, ale tohle je ten základní problém, o tom se tady nemluvilo. Za druhé, eh, pokud jde o integrované armádě, to je tady zbožné přání, ale bohužel v současnosti vlastně ta armáda je spíše hypotetická tato hypotetická armáda, kdyby skutečně vznikla, tak by to znamenalo konec těch milic. E, tady zase s tím souvisí ta ropa, protože ta armáda by mohla zajistit kontrolu nad ropou. Třetí bod, jich ten je teoreticky pod možnou kontrolou vlády v Tobruku a něco z toho pod, vládou, pod kontrolou vlády. Ehm, v Tripolisu pak tam jsou ještě tuárešské milice. Ve skutečnosti tam jsou ale místní ehm, kmeny, Tubuové a Sulimanové v různých oblastech, ale ti všichni mají vlastně základní problém a to je obchod. Obchod se zbraněmi, obchod s drogami, uh, a obchod eh, nebo pašování přistěhovalců. A to je další jádro problému. Ekonomická moc a z toho všeho vy jste tady nic nezmínili. Hovoříte o teoretickém ústavním uspořádání, ale přitom jádrem problému je, jak řešit moc a to jsou peníze. Děkuji. Já mám také několik otázek. Pane Mingarali, chci se zeptat, zdá se podle vás eh, blížíme Ehm, vlastně na 100% eh, dosažení té dohody. Pan Leon hovořil o 80% dohody. A vlastně je tady eh, vlastně snaha potápět lodě převaděčů. Nemá, že to nějak negativně ovlivnit právě ty snahy o stabilizaci Libii? Nebo jak říkal pan Renci, nemůže to třeba vyvolat Eh, nějakou další intervenci, která by byla eh, katastrofální. Paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo, a také srdečně děkuji všem eh, řečníkům a za jejich doporučení. Taky bych měla otázka pana Megaraliho. A také bych, chtěl, bych chtěla poblahopřát k prvním úspěchům mediace. Eh, do jaké míry zapojujete také eh, sousedy Tunisko a Alžírsko, tak aby se ta mediace podařila. A mm, otázka na pana Ašura. Vy jste řekl, že porušování lidských práv se musí bezpodmínečně vyšetřit jako součást zpracování a rekonciliace, smíření. Nyní hovoříte o plánu vybudování eh, lidských práv a občanské společnosti. A mě by zajímalo, eh, do jaké míry pod to spadá také zpracování a vyřešení těchto eh, porušování lidských práv a zločinů. A pan Diane, děkuji za ten seznam různých misí. Je tam napsáno mnohé toho, například mise CSTP, a boj proti pašerákům vojenskými prostředky. E, pokud vím, tak e, Rada bezpečnosti OSN dosud nedospěla e, k rezoluci, která by toto umožňovala. Má otázka tedy zní, i když tedy jste o tom nehovořili do detailu, na základě jakého právního základu uvažujete, že by bylo možné vojensky zakročit proti proti zločincům. Ano, samozřejmě, my jsme tady pro boj proti takovýmto převaděčským bandám, ale eh, že by to mělo jít vojenskými prostředky, to nevím. Eh, tak by Evropská unie by měla usilovat o zastavní přívu zbraní. Castaldo. Nyní pan Castaldo. Grazie Presidente, devo constatare amaramente che sono pochissimi parlamentari europei rimasti su questo punto. Já konstatuji, že velmi málo europoslanců tady ještě je, aby slyšeli naši diskuzi a to um, je vypovídá o zájmu o toto téma. Já bych se vrátil k prohlášení Omara eh, Midana, eh, který je mluvčím hm, asociace jména eh, k rady a tedy, mm, eh, tedy dvou zástupců eh, brigády 21 a tak dále, kteří říkají, že proces jednání skončil a jediný dialog, eh, který mohou vést s těmi naproti, je dialog zbraní a žádají odvolání embarga. Takže nemyslíte si, podobně jako já a další, že hlavní problém je v, podpor, v přímém podporování e, ze strany Saudské Arábie, Amerátu, Kataru a Turecka z druhé strany. Sponzorování tohoto konfliktu, kteří chtějí dosáhnout vojenského vítězství a dál podporují a zásobují bojovníky, kterých je čím dál víc, teď jich je asi 250 tisíc. Nemyslíte si, že cesta Evropské unie a všech členských států Velké Británie, Francie, Itálie by měla sloužit k skutečnému kompromisu, který bude ke všem stranám spravedlivý, aby přátelé přátel nevedli válku v zastoupení, protože Eh, eh, když tam nebude skutečný mír a skutečný dialog, tak to bude destrukce a, a, deko, a, a rozklad. Pan Kimun je poněkud oslněný eh, blesky v Itálii, ale taky by to měl uznat pan Boštěnáro. Já bych chtěl říci, že v této zajímavé diskuzi by bylo fajn, kdyby to mělo také nějaký dopad v terénu, protože to, co vidíme v Líbii, je naprostý rozklad státu, kde je humanitární tragédie, současně bezpečnostní problémy už jsou tak veliké, tak obrovské, že ve finále už jsou mimo jakoukoliv možnost řešení. Takže za prvé, je Evropa připravená a ochotná diskutovat s našimi institucionálními partnery v regionu, třeba včetně našeho dialogu s Arabskou ligou, se, aby se za, zamezilo financování jakýchkoliv milicí s vědomím, že tam těch přispěvatelů je několik, těch sponzor, sponzorů, kteří sponzorují různé milice a pokud to tak bude pokračovat, tak ten problém se nevyřeší. A za druhé, eh, když rada diskutovala o implementaci mise Triton, tak kdo je naším institucionálním partnerem v Libii, abychom s ním mohli ten problém řešit, eh, jestliže tam je absentující stát a žádné institucionální partneři, tak jak to řešit? S kým, kdo jako bude Eh, nám zvedat telefon, kdo bude jednat s našimi eh, kapacitami, eh, aby Libie byla nejenom čím dál tím terorističtější, ale aby se zabránilo těm obrovským tokům organizovaného převádění uprchlíků. Pan Pancari? Děkuji, pane předsedo. Já mám dojem, že tady je velký zmatek. A Evropa eh, tak nějak eh, se v tom plácá, protože kdo ta opatření bude eh, realizovat, kdo je koordinovat, když máme rozdílné cíle. Jsou tady rozpory, které prostě Unie musí překonat. Za prvé je to otázka odzbrojení milicí. Já to říkám proto, že některé členské státy nadále poskytují zbraně a posilují tím pádem mm, jak si to nebezpečí výbuchu té země. Za druhé, to, co připomínal Castaldo před chvílí, jsou tu ty sousední státy, arabské státy, které pomáhají té či oné frakci pro Tobruk nebo pro Tripoli a my bychom měli zvednout hlas proto, abychom těm zemím dali na srozuměnou, že tady ta hra začíná být opravdu složitá Eh, hra, kterou hrají eh, na libijském terénu. A je tu další rozpor. V Evropě jsou, jaksi dvě konfrontace. Někteří si myslí, že je možné tady uplatnit podobné řešení jako v Egyptě, to znamená, že by Tobruk vyhrál a pak by se postupovalo takto. A jiní si zase myslí, že je potřeba, aby se obě ty vlády dohodly. A já nevidím žádnou alternativu je prostě třeba je donučit k, k uzavření dohody. Je potřeba, aby ta jednání v Maroku se obnovila a je nutné, aby Evropská unie vyslala apel velkým mocnostem, protože není jiný možný jednací stůl, jen ten jeden. A ty rozpory je potřeba vyřešit, překonat, vyřešit ty konflikty ve strategické linii a je třeba dát jasný mandát Bernardino Leonovi. Jako já teď dám slovo paní Faradia Lagardi, jak jsem sliboval na začátku. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady tři měsíce setkal jsem se s 89 poslanci, eh, úředníky EU ve vyslanci a chtěla bych říci, že eh, těžko je mi komentovat, co zde bylo řečeno. Ale musím říci, že Libie skutečně eh, se pomalu proměňuje v teritorium islámského státu. Já jsem byla velice překvapená prezentacemi pana Asinio a, a pana Šura. Ale eh, ten problém ISIS a Libie eh, se tady neinterpretuje přesně. Před čtyřmi lety eh, byla Libie pod nadvládou diktátora. A ty čtyři roky jsme snad očekávali nějaké zázraky. Před třemi lety eh, Libíci eh, vyšli, tedy se snažili co si změnit, ale eh, příliš eh, se nezískala pozornosti mezinárodního společenství. My jsme se nevěnovali kontrole hranic a bezpečnosti. Nechali jsme ji tak, proudilo tam spousta zbraní a nyní je Libie nikoli v rukou e, eh, Libíců, ale nejrůznějších zájmů. Takže já vám musím říct jedno. Ano, eh, my Libijci máme odpovědnost e, tu Libii dát zase do pořádku. E, Gaddafi byl možná 40 let eh, podporován a ekonomické zájmy mnohých zemí bránili v tom, aby byl nazván, nazván diktátorem. Eh, v Bengázi eh, byl maraton pro děti a to bylo skutečně v Libii. A my tam ale nevidíme žádnou humanitární pomoc a já bohužel asi musím říci toto, že my skutečně potřebujeme mezinárodní společenství a potřebujeme jeho pomoc. Ale teď je skutečně čas na to, abychom hovořili jasně, otevřeně, tak aby eh, všechny ty věci, které jsou dosud nevyřešeny, eh, aby se řešily. A já jsem eh, se podělil o své názory s mnohými z těch, které jsem setkala. My tady eh, hovoříme od rezoluce k rezoluci, ale bohužel eh, ISIS nadále eh, ničí Libii. Ano, teď v médiích zaznívají také ty správné hlasy, taky hlasy žen. Kde je rezoluce 13 35, kdy ženy měly být zapojeny do mírových hovorů eh, Libii. Eh, se vším respektem k panu eh, Bernardu Leonovi, já jsem dříve byla aktivistkou za Libii a před ním to byl pan Dimitri a my jsme zasílali dopisy a říkali jsme, já Eh, jsem byla u toho dialogu měsíc po Kadáfiho eh, smrti. A teď eh, mnozí z těch účastníků jsou sice IS, s IS my to respektujeme, ale pořád nám není jasné, kde jsou jak kritéria, jak byly zvoleně. mezinárodní společenství a Evropská unie. Já bych si skutečně velmi přála, abychom eh, si udělali jasno v tom, eh, kdo udělal tu chybu. Ano, mnoho chyb eh, nastalo v Libii samotné, ale také mezinárodní společenství chybovalo. Rada bezpečnosti přijala dvě rezoluce, které jsou navzájem konfliktní na jedné straně zrušit embargo na, dovor, na dovoz zbraní a na druhé straně je to eh, rezoluce o přítomnosti teroristů v Libii a je třeba přijít bojovat. No, takže teď jsme eh, v této situaci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a teď umožníme odpověď. Máme tady časový tlak kvůli omezením pracovní doby tlumočníku, takže prosím, snažte se být struční ve svých odpovědích. Prosím. Merci. No. Děkuji. Samozřejmě nemůžeme zodpovědět všechny otázky, takže já vyberu jich pár, samozřejmě ty nejsnažší, a pak zbytek nechám kolegům. Takže nejprve, jestli v největších libijských městech fungují nějaké minimální služby pro Libíce. Odpověď zní nikoli. Já už jsem to říkal, v řadě měst, třeba v Bengázii, je nedostatek léků a je tam také nedostatek některých potravin. Takže dneska tam obyvatelstvo značně trpí, je tam humanitární krize, je to naprosto jasné. Několik otázek se týkalo role sousedících zemí a obecně cizích zemí. Role zemí jako Turecko jako Katar, jako Spojené arabské emiráty nebo Egypt. To je role významná, to je nepochybné. Jestliže některé ty milice by nedostávaly pomoc z některých zemí z regionu, tak by nemohli dělat to, co dělají. A já mohu jenom říci, že vysoká představitelka diskutovala o těchto problémech s tureckými představiteli, s katarskými představiteli, s představiteli Spojených Arabských Emirátů, s egyptským prezidentem Sisim a se všemi zeměmi Magregu. Já, já ji viděl s nimi o tom diskutovat, s ministrem zahraničí Alžírska, s ministrem Tunis, v Tunisku, tím ministrem Bakušem. Všechny tyto země jsou v trvalém dialogu s vysokou představitelkou, která je žádá, aby vytvořili takové podmínky, aby byla možná politická dohoda, která by dovolila vznik ku eh, národní, eh, vlády národní jednoty. Jestli existuje nějaká humanitární task force na řešení těchto problémů, pokud vím nikoli. Uh, Máme ten náš nástroj humanitární pomoci, který řídí komise, eh, ECO, v Libii jako jinde, velmi efektivně tam rozvíjí své činnosti. Víme, jak funguje ECO, ale pokud já vím, tak tam žádná task force není. Je tam OCHA, která sehrává koordinační roli pro koordinaci agentur OSN, ECO, jak jsem říkal, ale žádná humanitární task force. Pan Marňo už odešel, ale ptal se, jestli vysoká představitelka eh, mobilizuje a, a apeluje na eh, země Magrebu. Ano, se všemi, se všemi zeměmi Magrebu o tom jedná. Ostatní otázky, myslím, zodpovědí lépe moji kolegové. Děkuji. I'll take some other questions. Já se ujmu některých eh, dalších otázek. Eh, co se týče situace na jihu, ano, já jsem eh, byla nedávno, tedy v březnu v Jižní Libii a musím říci, že jsem tam viděla něco úplně jiného, než jsem čekala. Tedy si představujete, že ten jich to je takové nějaké prostě středisko a bezpečný přístav pro teroristické skupiny. Já jsem tam ovšem viděla institucionalizovaný kriminální stát, kde jsou etnické skupiny, které bojují mezi sebou o kontrolu nad pašeráckými stezkami pro zbraně, drogy, lidi. To všechno eh, se děje eh, pod, eh, tedy v rámci jakéhosi širšího příběhu boje proti teroru. IS tam, myslím, není příliš zastoupena příliš početně, ale některé etnické skupiny se dokonce považují za partnery Eh, západních zemí, protože provádějí to, co nazývají bojem proti teroristickým skupinám. Takže mě by, já tedy musím říct, že tam eh, skutečně tam je malé město, eh, kde se bojuje, jsou tam různé etnické skupiny Tuaregu. A to jsou eh, skupiny, které byly eh, přátelské vůči sobě a dneska jsou rozdělené. Eh, jedni jsou teroristi, druzí jsou islamisti nebo jejich přátelé a tak dále. Je to velmi obtížná situace, protože tady ta soutěž o kontrolu nad pašeráckými stezkami se tady proplétá tou celkovou eh, situací, tím obrázkem eh, islamisté versus antiislamisté. V Libii je eh, řada různých stran, ovšem je jednodušší to rozdělovat do dvou skupin. Pokud se týče centrální banky, tak eh, ta, o tu bojují dvě skupiny, jedna z Tripoli, jedna z východu. Centrální banka je eh, klíčem eh, k přístupu k libijským penězům a tady to je vlastně podstata té války. Je to boj o ropu a boj o peníze, přičemž tragédií je to, že ty peníze už pomalu docházejí. Ano, tady jde o kontrolu nad ropnými terminály, nad firmami a tak dále. Eh, nedávno byla eh, zveřejněna účetní zpráva a tam se jasně říká, že eh, peníze, které zde jsou k dispozici, dojdou za dva roky. A já jsem toto eh, napsala do zprávy krizové skupiny, jestliže tady se budou eh, tyto peníze vydávat stejným eh, způsobem jako dosud, tak do 18 měsíců bude po nich. Situace je vážná a peníze jsou centrem té krize a jsou také řešením. Děkuji. Teď pan Omar Ashur. Děkuji. Děkuji. Jenom k té otázce na podporu míru a spravedlnosti. Myslím, že to jsou, tady jsou dvě cesty. Jedna z nich je vyhnout se spravedlnosti za účelem podpory míru, to znamená bez ohledu na to, jak, jakým porušením lidských práv došlo, tak teď na to zapomeneme budeme to řešit třeba za 10-15 let. Nicméně ta současná situace toho, co se dá udělat a co může být prospěšné, je tedy poukazovat na porušování lidských práv, ať už jste na západě nebo na východě, tak abychom ten mír podpořili, abychom ukázali, že ti, kteří se toho dopouštěli, musí s tím přestat, aby vůbec mohli být zapojeni do toho politického procesu. A tento přístup založený na pobítkách zatím nebyl tak úspěšný. Někdy, když eh, jim řeknete, že jejich jméno bude na mezinárodním černém seznamu, tak kdokoliv se dopouští toho porušování lidských práv, tak si to příště rozmyslí, zda v tom chce pokračovat. Pokud jde o smíření a přístup založený na smíření, já stále si myslím, že část problému je ve sdělovacích prostředcích, ne třeba ve všech samozřejmě, že i někteří o tom hovoří pozitivně, ale ten obecný diskurs eh, především v místních médiích na konkrétních kanálech je takový, že je třeba vymítit protivníka a spíše ten konflikt eskaluje než naopak. A to je prostě taková politická kultura, eh, že si to vnímáno jako hra. Buď prohraješ nebo vyhraješ, přežiješ nebo zemřeš. A ten kompromis vlastně se bere jako možnost jenom pro ty slabé, pro ty poražené, vlastně jako něco negativního. Pokud jde o islámský stát, před třemi lety ještě neexistoval, jak víme. Islámský stát byl vytvořen v dubnu 2013. Situace v Derner eskalovala především kvůli různým faktorům. Byly tam různé salafistické, džihadistické skupiny, byly tam skupiny vytvořené z sítí tzv. muslimských brigád, a od roku 2012 dále mají poměrně dost zdrojů ve srovnání s jinými skupinami, jak, jako je Sarah Shian Derner, který tam také působil, a včetně Rady Šura eh, islámských mladých, která potom přísahala věrnost islámskému státu a staly se vlastně jádrem islámského státu v Derneru. Otázka je, proč se islámský stát takto rozšířil, proč získal takovou podporu od té doby do nynějška. A já myslím, že jedním z hlavních důvodů je vlastně neúspěch toho procesu DDR, té demilitarizace, a problematika eh, také eh, vlastně v oblasti bezpečnosti. A došlo k tomu, že tam je politické prostředí, které podporuje používání zbraní na řešení politických sporů. Je tam řada přetrvávajících problémů, jsou tam ideologické rámce, které prostě vnímají eh, to tak, že používání násilí je normálné, normální. A pak tam máte ty mladé rozhněvané muže, eh, kteří také vnímají eh, násilí jako legitimní a navíc mají vlastně i zdroje, jak se k těm zbraním dostat. A v tomhle prostředí to je jenom otázka času, kdy ideologie nebo organizace jako islámský stát se dostane k moci. Ale tohle je jenom symptom, tohle není příčina příčinou jsou faktory, které zmiňovali ostatní panelisté. Děkuji. A na závěr ještě eh, pan kolega. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně pár bodů eh, jako komentáře k těmto otázkám a poznámkám. Někteří řekli, že E IS je problém, které se nachází, který se nachází hned za našimi dveřmi a že Libia se stává územím ISIS, IS. Ano, mm, tak e, samozřejmě e, Evropská unie zde nebojuje vojensky, ale skutečně můžeme udělat mnoho. A sice můžeme mít tedy eh, strategii, která se týká boje proti terorismu, ano. A my se současně snažíme využít eh, současné mise eh, v regionu, tak, aby se boj proti terorismu stal implicitní věcí. Také se snažíme být v kontaktu s libijskými úřady a vyměvat si informace o tom, jak je možné přerušit toky peněz a tak dále. My můžeme a měli bychom být aktivní eh, v sousedství. Ne bojovat přímo proti IS, ale snažit eh, se ten problém zadržet a soustředit se na, sou, na sousedství a posilovat odolnost těchto zemí proti IS. Čili tady můžeme pokračovat. Dále jsme hovořili o DDR a skepticismu o demobilizace, ohledně demobilizace. DDR to není pouze demobilizace, to je také reintegrace a to je, myslím, důležité na to pamatovat. Plně souhlasím s tím, že eh, odzbrojení a rozpuštění regulár, eh, regulárních sil eh, to s tím máme určitou zkušenost a můžeme si z toho vzít poučení, jak v Iráku, tak v Libii. Já myslím, že to poučení by mělo být celá jasné, které z toho vyvodíme. A e, pokud e, se takové akce e, nejsou spojeny s reintegrací, budováním kapacit a dalším vývojem, tak vytváří to mocenské vakuum a vznikají situace, které se vymykají kontrole. Zničení plavidel může tedy eh, destabilizovat Libii, eh, tak tady se, eh, to je otázka. A já říkám ne, pokud to uděláme správným způsobem. A to znamená, pokud budeme do toho vtahovat libijské orgány. Jinak to fungovat nebude. Ale to nestačí, nejde jenom o instituce, jde také o veřejnost My prostě potřebujeme řádnou informační strategii, tak abychom chápali, co se tady děje. Čili to je třeba eh, tady postupovat velmi obezřetně. A ještě jeden bod. Při implementaci nám tedy této strategie nám to pomůže také v té exit strategii, to znamená eh, vytvořit místní kapacity, zajistit bezpečnost, a jakmile to dosáhneme, tak tam eh, už nemusíme být, můžeme odejít, ale ne dříve, než, tohoto, než toto dokážeme. Otázka právního základu. Samozřejmě eh, existují věci, které se dají provádět i bez vyjasnění právního základu, což v jiných případech může být ale naprosto zásadní. Například eh, to jsme eh, měli takovou tu operaci eh, voda vzduch, což je možné. Frontex tímto způsobem chrání evropské pobřeží. Čili takové kroky existují a existuje další řada problémů, které je možné potom postavit na, na právní základ. Děkuji mnohokrát našim hostům, děkuji také tlumočníkům za jejich trpělivost a tím končím zasedání. Další schůze bude 11. května. Děkuji.